Dear colleagues, um... Vážení kolegové, vítám zde kandidáta na komisaře pana Juliana Kinga. Přišel zde na slyšení do výboru Libe do výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Na úvěr bych chtěl něko, říct několik poznámek, než předám slovo panu Julianu Kingovi a poslancům. Pokud jde o postup podle článku 118 a přílohy 16 jednacího řádu, Parlament zhodnotí kandidáty na komisaře na základě jejich celkové způsobilosti pro evropského smýšlení a osobní nezávislosti. Zároveň eh, parlament zhodnotí jejich eh, znalost v dané oblasti a jejich schopnost komunikovat. A parlament eh, kandidátovi na komisaře poslal dotazník. Dvě otázky byly obocné, obecné, připravili připravil ho konference předsedů výboru a tři otázky byly eh, specifické. Eh, kandidát na komisaře odpověděl na tyto otázky písemně a tyto otázky a odpovědi jsou všem k dispozici ve všech jazycích. Jsou k dispozici eh, poslancům i médiím. Doporučoval Val bych vám asi tyto odpovědi přečíst, pokud se tak neučinili. Jak bude vypadat debata? Na začátku bude hovořit kandidát na komisaře a to nikoli déle než 15 minut. Poté budeme mít čas na 45 otázek a odpovědí. Každý slot bude mít 3 minuty, jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď. Po dohodě se předsedou výboru AFED, panem Brokem, jednu otázku položí pan Pasku místo předseda výboru AFET. První eh, kolo otázek položí zástupci politických skupin a poté po všech otázkách bude mít eh, kandidát na komisaře pět minut eh, na závěr. A já budu velice přícný, prosím dodržujte alokovanou dobu, protože jinak nebude čas pro všechny. A pokud budou všichni disciplinovaní, potom budeme mít čas ještě na doplňující otázky. Pravděpodobně k tomu nedojde, ale pokud budete hodně disciplinovaní, potom tato možnost existuje. Tlumočení je do 23 jazyků. A Prosím, mějte na paměti to, že eh, je zde tlumočení, takže nehovořte příliš eh, rychle. A Celá debata bude přenášena na internetu, na webové stránce parlamentu a tam bude později také k dispozici video. A pokud uh, budete hovořit, prosím zvedněte ruku, aby uh, komisař viděl, kde sedíte. A také, aby to uh, věděli všichni z médií a tak dále. Než předám slovo kandidátovi na komisaře chtěl bych zdůraznit dvě věci v souvislosti především s odpovědností a oblastí působnosti komisaře. V pověřovacím dopise od předsedy Junckera pro pana Kinga se píše, že by eh, měl být komisařem pro bezpečnostní unii a měl by pracovat pod vedením prvního místo předsedy komisaře, měl by se soustředit na eh, lepší regulaci mezinárodní vztahy, právní stát a listinu základních práv. Měl by také spolupracovat eh, s komisařem pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství. A rovněž eh, v tomto dopise se stanovuje osm specifických úkolů. My si rádi vyslechneme, jaké budou priority eh, pana Juliana, Sira Juliana a také jaké budou jeho kroky. Samozřejmě něco už zaznělo v těch písemných otázkách. Za druhé jsme se dočetli, že reprezentace v Evropském parlamentu a v Radě, pokud je o otázky bezpečnostní unie, bude zajišťována komisařem pro migraci, vnitřní záležitosti a občanství. O jiném způsobu reprezentace bude muset rozhodnout a první místo předseda po dohodě s komisařem. A možná by nám pan eh, Sir Julian mohl říct něco o tom, jak by to mělo fungovat, a aby tak probíhal eh, plodný dialog mezi institucemi. A Komise je zodpovědná parlamentu a eh, jednotlivým výborům a myslím si, že to je naprosto zásadní věc, tato zodpovědnost. Já jsem velice rád, že v, odpovědech, v odpovědích eh, kandidáta na komisaře zaznělo, že chce spolupracovat úzce s výborem eh, LIBE, ať už strukturovaným způsobem nebo ad hoc. Takže eh, to byly zásadní body, pokud jde o, o odpovědnost a oblast působnosti. A nyní bych chtěl eh, předat slovo eh, panu Julianu Kingovi, kandidátovi na komisaře. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji vám, dámy a pánové, poslankyně a poslanci, že jste mě dnes večer pozvali. Kdyby mi před pár měsíci někdo řekl, že tady bude, budu sedět s vámi, tak bych mu nevěřil. Prožíváme skutečně velice zvláštní situaci. Mám tu čest, že jsem byl navržen britskou vládou. Předseda Juncker tuto příležitost uchopil, aby posílil komisi vytvořením tohoto postu komisaře pro otázky bezpečnosti. Někdo by si možná kladl otázku, proč komisař, který je jmenován státem, již se rozhodl opustit Evropskou unii, dostal eh, svěřenou nebo dostane svěřenou takto významnou roli. Ale já si myslím, že že tady mohu opravdu přinést značnou přidanou hodnotu. Eh, v oblasti, která je prioritní pro naše evropské spoluobčany, mám opravdu konkrétní zkušenosti prostřednictvím eh, své dosavadní dráhy eh, v úřadech i v terénu v Irsku, v severním Irsku a nedávno, v nedávnější době v Paříži. Je tomu tak, že před dvěma měsíci jsem byl v Nice bylo to ráno 15. července a viděl jsem na své vlastní oči důsledky, eh, ničivé důsledky útoku, ke kterému došlo večer předtím. Eh, k útoku, eh, který E, zapříčinil tolik mrtvých, tolik zraněných a přinesl tolik traumat. Znovu a znovu jsem si uvědomil, jaké jsou hrozné e, humanitární důsledky terorismu e, evropské záležitosti jsem sledoval ve svých různých předchozích funkcích v Bruselu i v komisi. Jako velvyslanec ve Francii jsem samozřejmě během v kampaně pro referendum eh, bránil eh, britskou, eh, pozici britské vlády. Vždycky jsem byl hrdý na to, že jsem Britem a hrdý na to, že jsem Evropanem. Nevidím v tom žádný rozpor ale 23. června většina mých spoluobčanů přijala rozhodnutí Evropskou unii opustit. A my teď musíme toto rozhodnutí respektovat a chci, aby tady nebyly žádné, eh, žádné váhání. Eh, pokud budu jmenován, tak udělám všechno pro to, abych svou práci eh, odváděl co nejlepším možným způsobem a sloužil evropským zájmům. A to pouze a výhradně obecným evropským zájmům. Jsem e, dobře si vědom, že je ode mne očekáváno, že budu e, vykonávat e, tuto funkci při respektování integrity a nezávislosti a důslednosti a nestranosti a povedu si, pokud budu opravdu komisařem jmenován tímto způsobem. Před 15 lety došlo k 11. září a my teď eh, myslíme na tyto hrozby a terorismus a organizovaný zločin ohrožují naše hodnoty. Někdo by možná řekl, že tak činí víc než dříve. Od madridského bombardování v roce 2004 došlo k tuctům takovýchto útoků. 14 v loňském roce zemřelo dohromady 600 lidí. Některé z těchto útoků byly dobře naplánovány a koordinovány skupinami, jiné e, znamenaly pouze použití nože v e, momentu. Většina z těchto teroristů vyrostla doma, někteří se vrátili jako e, bojovníci z ciziny, někteří byli eh, kriminální živlové, někteří byli dlouhodobě již v teroristických buňkách, jiní byli nedávno rekrutováni, někteří byli výrazně zradikalizováni, jiní byli pouze sympatizanti. Organizovaný zločin představuje také nové způsoby operací přes hranice a eh, kyberzločinnost roste každým dnem ani terorismus, ani e, e, organizovaný zločin nerespektují národní hranice a e, tato, tyto způsoby chování, tyto modely vlastně si právě těží z nedostatku koordinace mezi státy. Samozřejmě to vše má určitou evropskou dimenzi. Vezměme si ty hrůzné útoky v Paříži loni v listopadu byly plánovány v Sýrii, potom vlastně ty teroristé cestovali s padělanými pasy, zůstali eh, v Belgii, pak eh, získali zbraně z Balkánu a pak teprve cestovali do Francie v den před útoky. V dnešním světě je bezpečnost jednoho státu bezpečností všech a článek 4 smluv o tomto hovoří eh, jednoznačně. Národní bezpečnost zůstává výhradnou odpovědností členských států, ale určité hrozby které jsou nadnárodního charakteru, eh, samotný národní stát nevyřeší. Zdá se, že tady je někdo, kdo nám chce odebrat svobodu, kterou jsme tak těžce vybojovali a naše základní práva. V loňském roce Eurobarometr zaznamenal, že 82 respondentů chce, aby Unie byla silnější při bojování proti terorismu. A Evropská komise přijme, přijímá operační opatření, aby bezpečnost bezpečnost prosazovala. To ovšem vyžaduje týmovou práci, kterou vede eh, první místo předseda Timmermans, komisař Avramopoulos, komisař Jour, komisařka Jourová a další. V pověřovacím dopise předseda Juncker navrhuje vytvořit eh, takovou pracovní eh, task force, která by eh, pracovala a překlenula nejrůznější sektory pod odpovědností komise od vnitra přes dopravu až ke vzdělání. Samozřejmě potřebujeme maximální koordinaci a týmovou práci se členskými státy. Já vím, že váš výbor skutečně hodně pracuje na tom, aby otázka bezpečnosti byla správně uchopena a e, přináší celou řadu návrhů. A my teď musíme zdvojnásobit své úsilí, abychom svým občanům, našim občanům opravdu poskytli bezpečnost. Potřebujeme vytvořit účinnou a udržitelnou bezpečnostní unii. Účinnou to znamená, že se musíme soustředit neúnavně na implementace. Národní e, orgány musí definovat překážky k implementaci, musíme řešit společně. Musíme zajistit, aby pravidla fungovala tak, jak bylo zamýšleno a aby stávající systémy opravdu byly využívány ve své celistvosti. Členské státy mohou spolehat na komisi a tam, kde to bude nutné, E, budeme dbát na to, aby členské státy opravdu dodržovaly smluvené závazky a případně jsme schopni jít cestou e, žalu pro porušení. E, takže tady je zapotřebí, když hovoříme o té udržitelnosti, aby ten celkový pohled byl opravdu soustředěný a globální. Jedna, je třeba, aby vše vycházelo z konkrétních z konkrétních kroků. Moje vlastní zkušenost v severním Irsku je taková, že bezpečnost a mír se mohou stát reálnými pouze tehdy, když jsou hluboce zakořeněny v dodržování lidských práv. Dlouhodobý boj proti terorismu v severním Irsku dosáhl úspěchů tam, když začali lidé věřit tomu, že lidská základní práva jsou ve hře a že musí více hádat hájit. Já jsem skutečně plně odán eh, těch, těmto všem cílům. Naše aktivity musí vždy vycházet z práv, zásad právního státu a naše kroky musí být eh, vždy přiměřené. Co se týče priorit, eh, tak nejprve je to sdělení komise z roku 2016 o lepší bezpečnosti Unie a s touto cestovní mapou musíme jít ku předu. Co můžeme udělat pro to, abychom posílili náš společný boj proti terorismu, organizovanému zločinu? Co můžeme dělat pro to, abychom ob, eh, ještě více posílili naši společnou obranu? Takže za prvé musíme se urgentně shodnout na návrhu směrnice boji proti eh, organizovanému eh, teroru, proti terorismu. Také musíme eh, zamezit tomu, aby teroristé měli přístup k finančním zdrojům a komisaři v tomto směru přinesou návrh. A pro mě je E, samozřejmě v oblasti střelných zbraní největší výzvou to, abychom zamezili přístupu k střelným zbraním a musíme v tomto směru také posílit svou spolupráci jako v jiných oblastech. Za druhé, naše agentury by měly hrát výraznější roli při e, podporování národních orgánů a jejich boji proti terorismu a organizovanému zločinu. A tím mám na mysli konkrétně Europol. Musíme Eh, tady více využít eh, tyto možnosti. Europol začal opravdu přinášet výsledky, ale musíme tlačit eh, na větší eh, zapojení všech zemí do spolupráce s Europolem. A pak je tady eh, Centrum pro boj proti kyberzločinům, které také začalo dobře pracovat. Potřebujeme rovněž více a důsledněji hledat důkazy a členské státy musí dát dohromady společné vyšetřovací týmy. Za třetí Musíme bojovat proti radikalizaci, eh, která může vést eh, k extremismu a terorismu. Eh, je třeba, abychom se soustředili na lidi ještě předtím, než se zradikalizují. Musíme se soustředit na mladé lidi a děti. Existuje síť pro povědomí o radikalizaci, která už se vydává správným způsobem. Má přístup ehm, ze spoda eh, nahoru a eh, snaží se kontaktovat eh, už malé děti. Za čtvrté, potřebujeme Ehm, bojovat proti teroristické propagandě a šíření eh, nenávisti na internetu. Eh, existuje eh, internetové fórum EU a internetová jednotka Europolu. Myslím si, že ale bychom měli i více spolupracovat se sociálními médii a snažit se na ně tlačit, aby omezovali násilný obsah. Zároveň eh, musíme posílit eh, naši obrany schopnost proti terorismu a zlepšit naši spolupráci v této oblasti. Je naprosto zásadní a eh, pro tuto věc, abychom sdíleli informace. Za páté, musí existovat informační systémy, tak aby informace se mohly sdílet. Ehm, Například je třeba dále implementovat eh, PRUM a eh, zároveň lépe implementovat směrnici o údajích o cestujících. Eh, členské státy musí vytvořit jednotky pro informace o cestujících. Za šesté, kromě využívání stávajících nástrojů potřebujeme sdílet informace také napříč různými systémy. V současné době jsou informace fragmentované. Je třeba, abychom co nejlépe využívali informace, které máme k dispozici na evropské úrovni. Potřebujeme zajistit kvalitu dat, které máme v našich systémech. Je potřeba, aby tato data byla dobře zpracovávána a zároveň, aby byla respektována práva týkající se ochrany osobních údajů. A myslím si, že bychom se měli v této oblasti podívat na to, co více bychom mohli udělat. Za sedmé, musíme posílit bezpečnost na vnějších hranicích. Teroristé eh, jednají napříč hranicemi a kontroly na vnějších hranicích jsou eh, v tomto ohledu zásadní. Eh, systém kontroly vjezdu a výjezdu ze země je naprosto zásadní. Zároveň systém ETIAS by pomohl lépe kontrolovat eh, členy třetích zemí cestujících do Evropské unie. Eh, zároveň evropská ostraha hranic eh, je posilována a zajistí tak lepší ochranu vnějších hranic. Je nutné bojovat proti pašování na hranicích. To nám právě umožní přísnější kontroly. Ale v žádném případě nesmíme směšovat terorismus s migrací, protože něco takového vede ke stigmatizaci zranitelných ehm, Eh, lidí a zároveň to vede eh, k posílení radikalizace. Za osmé, musíme eh, posílit naši možnost chránit snadné cíle. Výzkum a nové technologie mohou v této oblasti pomoci. Už hodně kroků bylo učiněno v oblasti letectví, ale myslím si, že je možné to též udělat také v oblasti námožní bezpečnosti. Také je třeba pokročit dále eh, v, v bezpečnosti počítačové. V neposlední řadě eh, bych chtěl zmínit, že je třeba myslet na oběti. V nedávné době došlo k reformě eh, práva, které chrání oběti terorismu je to zohledněno také ve směrnici o boji proti terorismu. A vím, že toto je otázka, která je velice důležitá pro tento výbor. Na závěr eh, bych chtěl eh, říci, jak bych si představoval spolupráci s výborem eh, LIBE. Vy jste spoluzákonodárce, ale zároveň jste zdrojem myšlenek a inspirace. Můžete vytvářet politický tlak tak, aby se věci pohnuly. A zároveň nám můžete pomoci soustředit se na to, aby věci byly skutečně implementovány. Já věřím skutečně v odpovědnost exekutivy vůči parlamentu. Eh, vedle eh, oficiálních kroků samozřejmě eh, budu velice otevřený tomu, abychom spolu spolupracovali na vytváření bezpečnostní unie. Vy jste při řadě příležitostí žádali o to, aby existoval určitý přehled různých politik boje proti terorismu, a které máme. Já s tím souhlasím a chci na tom s vámi spolupracovat. Zároveň se musíme podívat na to, jak můžeme dosáhnout větších operačních znalostí. Eh, tak abychom eh, chránili citlivé informace. Eh, pokud budu ve své funkci potvrzen, budu spolupracovat s kolegy v komisi, s vámi a s národními úřady, abychom omezili prostor pro ty, kteří nás chtějí napadnout. Chci, aby jsme měli Evropskou unii, která bude bezpečnější pro naše občany, inkluzivnější a odolnější. A Takovým pojítkem toho všeho budou základní a práva a hodnoty, které musíme eh, chránit, protože bez nich eh, bychom selhali. Mnohokrát děkuji za pozornost a těším se na vaše otázky. Thank you, Commissioner Desi. Děkuji, pane eh, budoucí komisaři, nominovaný kandidáte. A nyní první kolo otázek, otázek koordinátorů politických skupin a, eh, a začneme koordinátorkou eh, za EPP Eh, tedy zástupkyní Roberta Mecula, jedna minuta na otázku, dvě minuty na odpověď. Děkuji mm, za to, že jste eh, tady eh, vystoupil jako kandidát a děkuji za zajímavé vystoupení. Mohl byste prosím říci detailněji něco o tom, jak budete propagovat bezpečnostní unii v tom obtížném klimatu, které máme v Evropě? a zejména eh, pokud jde o mezivládní jednání k, eh, o bezpečnostních otázkách. Eh, když se podíváme na ty relativní kompetence, které máte, pokud jde o zahraniční bojovníky, zvažoval byste či tlačil byste na zrušení jejich pasů? Bylo by to pro vás přijatelné opatření boje proti těmto zahraničním bojovníkům? bojovníkům, kteří mají dvojí občanství. Děkuji. Děkuji za tuto otázku. Já jsem vás viděl, ale je ten, ta místnost je veliká, takže bych znovu eh, prosil, abyste eh, se jasně identifikovali, abych nevypadal příliš zmateně. Eh, já souhlasím eh, s tím, co říká Evropský parlament, pokud jde o všestraný více vrstevný a koordinovaný přístup Evropské unie. My se musíme pohybovat v rámci smluv a uh, Eh, ale žádný ze členských států to nemůže, toho nemůže dosáhnout sám a Evropa má nepochybně úlohu. Eh, můžeme zde nabídnout evropské agentury, můžeme nabídnout systémy informační a jiné, můžeme eh, posílit ochranu hranic a můžeme pracovat za hranicemi s využitím SISu. Můžeme navrhovat legislativu, která nastaví určité normy, například legislativa proti praní peněz. Můžeme usnadňovat spolupráci, tady mám na mysli uh, Eh, vyše, způsoby vyšetřování, řád vyšetřovací, můžeme vytvářet určitou síť či rámec. Já jsem zmiňoval síť, která se věnuje eh, radikalizaci, můžeme nabídnout financování různý přes různé fondy a můžeme umožnit spolupráci s třetími zeměmi. Takže na evropské, eh, na úrovni EU můžeme dělat celou řadu věcí. Pokud jde konkrétně o ty pasy a zahraniční bojovníky, eh, pokud jsou to eh, dva, dvě dvojí národnost, eh, některé členské státy na to nahlížejí tak, že tedy konají něco s těmi pasy a evropské právo umožňuje členským státům s, eh, s ohledem na veřejnou bezpečnost zabránit vstup některým eh, osobám, takže bych toto řešil hlavně s komisařkou paní Jorovou. Druhá otázka SAD, paní Birgit Sipel, prosím. Děkuji. Skupina S a D volá o přeskoumání všech opatření EU v této oblasti, abychom měli jasno v tom, co dobře funguje a kde jsou nedostatky a určité mezery, zejména v implementovace. Eh, ve vaší úloze jako komisař pro bezpečnostní unii chcete provést takovouto revizi, zejména praktického používání ke zjištění těchto nedostatků a k nápravě těchto nedostatků aby bylo zjištěno, že tam nejsou třeba bílá místa nebo naopak duplicitní legislativa a jak to budete eh, dělat. Eh, druhá otázka. Eh, při obraně demokracie a svobody, jak zajistíte, aby základní práva byla dodržována při přijímání všech opatření, zejména pokud jde o zkoumání přiměřenosti a ochranu osobních dat a ochranu soukromí? Děkuji za tuto otázku. Já jsem eh, říkal na konci své úvodní řeči, souhlasím s těmi, kteří volají uh, Eh, volají po přeskumu účinnosti politiky v této oblasti. Pokud eh, nepotvrdíte v mé úloze, tak eh, rozhodně si myslím, že budu o toto usilovat. Někteří dokonce volají potom, aby se zastavili všechny činnosti a myslím si, že za daných okolností to možné není, ale ve spolupráci s vámi bychom měli být schopni provést ten jakýsi přeskum, jakousi inventuru toho, co se dělá, jak na Eh, na, úrovni EU a co skutečně funguje potom v členských státech. Takže ten závazek z mé strany tady je. Druhá otázka, která se je naprosto klíčová, která je klíčová pro celý ten rámec, v kterém se pohybujeme. Já chci být naprosto jednoznačný ve své eh, odpovědi. Fungujeme v tomto rámci, eh, rámci, který byl vytvořen velmi podstatnými klíčovými rozhodnutími, která se nyní eh, provádějí v různých stanoviscích. A tento rámec je správný, já ho přijímám a je to rámec, který by nám měl umožnit vytvořit udržitelnou bezpečnost. Jsou tady, eh, jak bylo řečeno, musí tady být propor, eh, proporcionálnost, zákonnost, musí být jasná pravidla přístupu a využití těchto opatření a musí být jasná pravidla, pokud jde o jejich omezení těchto pravidel. Děkuji. Třetí otázka za EKR, koordinátor pan Timothy Kirkhope. Julia, nemůžete ujistit členy tohoto výboru, že bezpečnostní unie, unie nepůjde nad rámec svých kompetencí a že se zde zachová eh, rozdíl mezi výměnou informací na jedné straně a sběrem zpravodajských informací v členských státech a jak vnímáte vývoj eh, v několika následujících letech, zejména s ohledem na to, že některé, členské, některé některé eh, politické skupiny volají potom, aby se šlo nad rámec toho, co již bylo vymezeno. Já jsem byl zpravodajem, pokud jde o eh, společné vyšetřovací týmy v roce 2001. Já myslím, že pokud jde o jejich úspěšnost, máme určité smíšené pocity. Eh, měl byste za to, že je potřeba revidovat fungování těchto společných vyšetřovacích týmů vzhledem k tomu, že je potřeba ta přeshraniční spolupráce, zejména při vyšetřování teroristických útoků? Děkuji. Jak jsem již říkal v odpovědi na první otázku, je mm, jasné, že se pohybujeme v rámci, který je dán smlouvami tím ovšem je zde navíc spousta toho, co v rám- tomto rámci můžeme činit. Ty hrozby, které jsou před námi, které jsem zde popisoval, jsou společné hrozby, eh, hrozby nám všem v celé Evropě a měli bychom dělat vše proto, abychom na tyto hrozby reagovali. A pro mne to znamená jednak posílení spolupráce a hlavně budování důvěry, protože systémy nefungují, pokud jim lidé nedůvěřují. Eh, myslím si, že je zde příležitost v návaznosti na, eh, na vaši otázku v toho, že vzniká v rámci e Europolu CTC, což je další platforma, kde bude tato důvěra budována a kde může docházet k výměně, eh, výměně informací pro různé orgány. Po pařížských útocích spolupráce mezi Europolem a francouzskými a belgickými orgány v té, té e, operaci, která se nazývala Eternité, to je spolupráce, která mě vede k tomu, že mám důvěru v to, že budeme schopni budovat tuto praktickou solidní spolupráci. Myslím si, že i v rámci uh, smluv, které máme, můžeme dělat mnoho. A pokud jde o ty JIT, JITSI, společné vyšetřovací týmy. Tady můžeme skutečně eh, udělat mnoho v tom, abychom vedli jednotlivé vnitrostátní orgány k tomu, aby je využívali. A mě překvapuje z nedávné doby, že k tomu skutečně nedochází k využívání těch společných týmů a myslím si, že ty pozitivní příklady úspěšné spolupráci, eh, jako byla fraternité, pardon, eh, je povede k lepšímu využívání těchto společných týmů Europolem, Eurojustem a zapojí se i další agentury jako Frontex a nebo také ochrana hranic. Otázka čtyři, paní Cecilia Wikstrom za ALDE. Vážený eh, pane navržený komisaři, já bych vás tady chtěla také přivítat jménem frakce ALDE. Eh, máte eh, vést velice důležité portfolio, ovšem je to často zneužíváno těmi, kteří chtějí Unii spíš rozdělovat. Bezpečnostní unie, tam máme ještě hodně práce. Jak chcete zajistit, aby v nadcházejících diskuzích o budoucí koncepci byly skutečně založené na důkazech, důkazech a dovedli k těm správným závěrům. Tady je třeba jasně rozdělovat mezi bezpečnostní politikou Unie na jedné straně a asilovou a migrační politikou na straně druhé. Samozřejmě, že otázka prosazování práva a bezpečnosti musí být implementovány, ale prevence radikalizace a násilného extremismu, to zdá se pokulhává. V konkrétních eh, krocích budou jaké vaše ty konkrétní, eh, ta konkrétní doporučení, abychom posílili úsilí v této oblasti. Budete proto, aby se přerozdělily zdroje na unijní úrovni, aby se také více posilovaly snahy e, členských států v boji proti násilí a extremismu, především e, na té komunitní úrovni e, a boj proti stigmatizaci. To jsou důležité priority. Děkuji. Děkuji vám. Jak už jsem řekl ve svém úvodním slovu, Jediný způsob, o kterém vím, jak eh, udělat eh, politiku skutečně účinnou, je za eh, vložitý na skutečných důkazech. To je prostě určitá tradice, s kterou jsem vyrůstal a tradice, kterou chci i posunu, eh, prosazovat zde. Přesné postupy, jak to bude v jednotlivých eh, úrovních fungovat, to musíme promyslet. Já vím, že tady byly určité mm, frustrace z toho, že ne vše šlo rychle, že ne vždy se postupy plně eh, prosazovaly a do a dodržovali. Budeme se na to muset podívat společně a budeme skutečně muset vycházet z ověřených důkazů. Eh, ohledně bezpečnosti a migrace eh, je mi naprosto jasné, jak jsem také v úvodu řekl, že tyto věci nemůžeme směšovat. Máme tady eh, skutečně v běhu excelentní úsilí a musím opravdu eh, poblahopřát komisaři Abramu Poselovi eh, v oblasti migrace. Je to hodně odlišná práce než oblast bezpečnosti. Jsou tady určité případy, E, údajně e, toho, že e, migrační trasy jsou využívány některými teroristy a samozřejmě je dobré, že tady se přijímají kroky a já je podporuji, aby se e, více a důsledněji pracovalo v hotspotech a důsledněji chránili vnější hranice, ale toto je prostě jeden e, aspekt a musí to být naprosto oddělené od toho, co se e, řeší v rámci migrace. A k těm dalším otázkám velmi rychle ohledně counterradikalizace. Já jsem vlastně něco podobného požil prožíval, i když v odlišných podmínkách v severním Irsku. A moje osobní prožitá zkušenost eh, mi říká, že to je něco, co se nedá dělat ze zhora dolů. Eh, tady je opravdu potřeba pracovat eh, efektivně Eh, s účinnými, respektovanými místními eh, aktéry. Já jsem velice rád, že tady vidím, že tady je síť RAN Network, která v tomto směru již funguje. Tohle já budu vždy podporovat a napříč Evropou je třeba lépe využívat místní aktéry, lépe je vzdělávat, formovat a lépe s nimi pracovat. Děkuji. Otázka číslo pět paní Kanilia Ernst, koordinátorka za GUE. Um, Tady jsem. Já bych vám chtěla položit dvě otázky. První otázka. Chtěla bych vědět, jak vyhraňujete svoji práci vůči komisaři Afromopoulosovi. Eh, nemáte žádné generální ředitelství, kdo vám bude poradcem, jak ten systém bude fungovat, to mi není úplně jasné. A druhá otázka souvisí s tím, o čem už jste hovořil. Eh, chcete implementovat zákony, ale jde také o eh, soulad s evropským právem. Já bych chtěla vědět, jak budete jednat ve chvíli, kdy kdy eh, Evropský soudní dvůr prohlásí ehm, eh, dohodu o výměně eh, údajů o cestujících s Kanadou za neplatnou. Jak poté budete reagovat, jednat? Jsem velice rád, že se mě na to ptáte, že se mě ptáte na tu praktickou otázku, jak budeme spolupracovat uvnitř komise. Odráží to moji Um, kulturu, můj přístup. Já jsem zvyklý na to, že spolupracuji v týmech. Pro mě je to naprosto přirozené. E, připadá mi e, normální, že komisaři, kteří pracují v podobné oblasti, by měli spolupracovat jako tým. Ve chvíli, kdy existuje um, požadavek ze strany občanů, abychom se soustředili na zajištění bezpečnosti. Já sebe považuji za jakýsi další zdroj do týmu komisařů, kteří se e, touto tématikou zabývají. Já jsem připraven e, s nimi spolupracovat na tom, abychom naplnili přání občanů. Není to jenom spolupráce s komisařem pro migraci. Když se e, zamyslíme nad, například nad de radikalizací. Eh, potom to je něco, co samozřejmě souvisí s mládeží, se vzděláváním. Je potřeba podívat se na podpůrné eh, struktury eh, v této oblasti. A já jsem připraven spolupracovat se všemi kolegy. Vítám to, že předseda komise se rozhodl vytvořit pracovní skupinu Task Force. Já jsem dřív eh, pracoval v generálním ředitelství, které bylo izolované. Eh, ale někdy to bylo efektivní, někdy ne. Ale já teď v podstatě jsem velice rád, že byla vytvořena tato pracovní skupina Task Force a budeme eh, pracovat v podstatě horizontálně v rámci komise. Pokud jde o evropské právo, <clears throat> Já eh, samozřejmě ho eh, podporuji. Pokud jde o eh, PNR s Kanadou, já jsem samozřejmě četl názor ehm, právního zástupce. Já si myslím, že v tuto chvíli musíme vyčkat na rozhodnutí soudu, ale já samozřejmě budu respektovat rozhodnutí soudu. Otázka číslo 6. Judith z Argentiny za zelené. Pane Kingu, vy jste hovořil o tom, že je třeba omezit financování pro teroristy. Já bych se v této souvislosti chtěla zeptat na směrnici o praní špinavých peněz. Trusty často mohou být zneužívány pro kriminální a teroristické účely. Jak eh, vy jako Brit eh, hodnotíte riziko v této oblasti eh, u britských trustů a plánuje komise, nebo kdy můžeme očekávat návrh komise eh, v této oblasti? A druhá otázka, vy jste celou řadu let eh, pracoval jako diplomat a eh, státní úředník, ale nějak jste neprokázal své politické schopnosti. Já nějak nechci spochybňovat vaše kvality, ale proč jste byl britskou vládou vybrán právě vy. Eh, je to proto, že se eh, britská vláda snaží eh, depolitizovat komisi, nebo jaký je ten pravý důvod? Děkuji za otázku. Začnu možná od konce. Já nejsem politik, ale posledních asi tak 25 let jsem plaval v politickém moři. Nechci dělat politiku, když budu pracovat na tomto tématu, ale chci využít svých politických eh, schopností pro to, abych prosadil eh, to téma, na které se budu eh, soustředit. Dostal jsem portfolio, které snad eh, není eh, portfoliem nejenom na poloviční úvazek. Já ale plně respektuji rozhodnutí eh, předsedy Junckera a veškerou svou energii jsem připraven investovat do tohoto portfolia. Já zde nejsem, pokud je o tu otázku týkající se Brexitu, nejsem zde jako představitel britské vlády. Pokud eh, se někdo chce zeptat na otázky týkající se Brexitu nebo britské vlády, nejsou to otázky, na které zde mohu odpovídat. Eh, já zde nejsem jako eh, zástupce britské vlády. Pokud je o otázku financování terorismu, já si myslím, že to je velice důležité téma, kterým se budeme muset zabývat. Děkuji, že jste to zmínila. Co nejdříve bych chtěl, aby byla předložena celá řada návrhů pokud jde o harmonizaci sankcí, konfiskace aktiv, eh, proto, aby eh, jsme bojovali proti eh, nelegálnímu pohybu peněz a také, abychom zabránili prodeji zboží ze strany teroristů, čímž vydělávají peníze. A samozřejmě se zapojím také do diskuse týkající se trastů. Ale ještě jednou bych chtěl zdůraznit to, že eh, pokud budu skládat přísahu jako komisař, eh, nebudu to dělat jako zástupce britské vlády. Není pan eh, Gerard Batten za EFD. Dobrý večer. Já si vlastně kladu otázku, proč vůbec Británie nominuje komisaře, vzhledem k tomu, že ten poslední rezignoval, protože jeho eh, pozice byla neudržitelná. Před 12 týdny jsme si odhlasovali eh, odchod z mm, EU a nyní to vypadá, že se vlastně nic eh, neděje. Vy sice hovoříte o slibu nezávislosti, že musíte pracovat v zájmu EU, nikoli v zájmu Velké Británie unie a nesmíte také přijímat žádné instrukce ze strany britské vlády. Ale pokud máte dva šéfy, pak já tedy mám dvě otázky. Pokud tady bude střed zájmů mezi Británií a EU, který, kterému pánu budete sloužit a jak dlouho se domníváte, že ta práce vám vydrží vzhledem k tomu, že Británie se chystá odejít každou chvílí pokud tedy by paní eh, premiérka hm, nebyla, to nemyslela hm, eh, vážně, že s tím odchodem, což by, mohlo i vaši, což by mohla indikovat i vaše nominace. Já s vámi zcela nesouhlasím, ale pokusím se na to zareagovat nějakým pozitivním způsobem. Nemyslím si, že bychom si měli cokoliv jiného vykládat kolem té mé nominace eh, v souvislosti s Brexitem. Mým úkolem není předkládat či hájit stanoviska britské vlády. Eh, já si Myslím, že paní premiérka Mayová byla naprosto jednoznačná v tom, že bude respektovat výsledky referenda. Jak dlouho v tom případě tady budu, to je jako kdybych měl odhadovat, jak vypad, dopadnou samotná vyjednávání. Toho nejsem schopen, nemůžu průběžně komentovat, jak ta vyjednávání budou vypadat. Zatím ještě ani vůbec nezačala. Otázka slibu či přísahy, eh, to je otázka, kterou beru velmi vážně a budu tento slib naplňovat. To znamená, že e, budu naprosto jednoznačně vykonávat své povinnosti a nebudu přijímat e, instrukce e, od vlády či jiné instituce či jiného subjektu. Takto budu postupovat jako člen kolegia komisařů. Otázka číslo 8 z ENF, paní Janice Atkinson. Vítám vás tady, pane a, a, Juliane, já doufám, že tady ne, jsem ráda, že tady vydržíte jenom tak krátce jako já. Já se uh, musím říci, že pravidla se změnila po 23. čerstvu. Vy uh, jste pracoval pro m, polovinu těch 65 eh, eh, milionů lidí, kteří z nich polovina tedy hlasovala, vy pracujete pro britskou vládu a jste zodpovědní Británii, nikoli jim. Ehm, jsem ráda, že říkáte, že bezpečnost je vnitrostátní eh, kompetencí, ale když si poslechneme, co se říká tady, tak jsou to volné hranice a pohyb lidí a souhlasíte s tím, že džihadisté základní práva nebudou respektovat. Souhlasíte s tím, že eh, Maďarsko eh, muselo vzít vnitřní bezpečnost do vlastních rukou, protože toto místo je tak neschopné chránit eh, hranice. Souhlasíte s tím, co Viktor Orbán udělal v Maďarsku velmi odvážně a myslíte si, že by se toto eh, mělo činit i na, v dalších zemích? Děkuji. If, I, If, I'm, I'm genuinely not here to uh, speak for uh, the positions of Skutečně zde nejsem, abych zde hovořil za britskou vládu. To není podkladem této diskuse. Pokud budu potvrzen jako komisař a člen kom- kolegia komisařů, uh, složím přísahu, v tom nevidím žádný problém a budu ji naplňovat a budu pracovat ve prospěch všeobecného evropského zájmu, to znamená všech evropských občanů, včetně těch Britů, a zatím Británie je členským státem, dokud tedy Británie neodejde. A jakmile odejde, moje funkce skončí. A pokud jde o otázku bezpečnosti a zda Evropa, Evropská unie mohou pomoci? Já se domnívám, že mohou a proto si myslím, že tady je práce, která před námi leží a to jsem se snažil naznačit ve svém úvodním slově. Souhlasím s vámi, že teroristé neberou ohledy na základní práva a proto je potřeba, abychom proti uh, terorismu, džihadistickému terorismu eh, bojovali a lépe se chránili proti tomu zlu, které přinášejí do našich životů. Děkuji a nyní přejdeme do druh- ke druhému kolu otázku, otázek, což jsou členové uh, skupiny Libe a začneme otázkou číslo výboru Libe a začneme uh, otázkou číslo 9. Uh, eh, chválím to, že zatím jste se drželi řečnické doby. Prosím, abyste v tom pokračovali. Uh, nyní prosím pan Zdechovský. Děkuji. Děkuji, že eh, mám tuto možnost slyšet vaši excelentní prezentaci. Doufám, že, vaš, že moje angličtina bude tak dobrá jako vaše francouzština. Měla by podle vás eh, být země jako Spojené království zapojena do, eh, tyto, do těchto otázek, když odchází z Unie? Myslíte si, že jednání o Brexitu by mohlo být vyměněno za e, práci v, těs, v těsném partnerství na všech těchto otázkách? To byla druhá otázka od EPP. Pane e, navržený komisaři, prosím, reagujte. Děkuji. Děkuji vám. Problém, který eh, mám eh, v tom, abych vám strukturovaně odpověděl, eh, tkví v tom, že vy se mi znovu tážete na pozici, na politiku vlády Spojeného království a spekulujete o vyjednávacím procesu a jeho možném výsledku. Takže já doufám, že mi prominete, že se omezíme své odpovědi na následující. Jak už jsem řekl ve více případech, věřím, že tyto hrozby a tato e, bezpečnostní výzva, které teď čelíme, je výzvou a hrozbami společnými, které e, se týkají všech v Evropě. Poté, e, co britská vláda udělá to, co jasně prohlásila, to znamená, bude respektovat výsledek referenda, tak Londýn i nadále bude dvě hodiny vlakem od Paříže, dvě hodiny vlakem od Bruselu. Eh, džihadističtí teroristé nečiní žádného rozdílu mezi Bruselem, Paříží a Londýnem a nečiní žádného rozdílu eh, ohledně toho, jaký má ta která země vztah k Unii. To znamená, že my budeme muset i nadále sdílet zájmy, sdílet tento boj proti těmto hrozbám. Desátá otázka, eh, paní Mario Morrison, Děkuji. Druhá otázka od SD. Děkuji, pane předsedo. Pane navržený komisaři, vy byste měl také mít na starosti Eh, efektivní výměný systém. A v tom úvodu jste také řekl, že budete podporovat, aby výměný informační systém eh, prostřednictvím té pracovní skupiny expertů na vysoké úrovni se posunul dál. Mohl byste eh, naznačit, jakou spolupráci máte na mysli, jaké myšlenky budete klást jako hlavní, jako prioritní a jak to vidíte s takovou super eh, databází, eh, která by zhrnovala všechny databáze, eh, které teď v hře jsou. A ráda bych také věděla, jaká rizika vidíte v takovéto super databázi, když, dejme tomu, eh, bychom hovořili o ochraně osobních údajů. Vy sám eh, říkáte, že byste eh, rád i nadále udržel tu správnou rovnováhu mezi bezpečností a ochranou osobních údajů. A jak to u té super databáze vidíte jako možné? Děkuji vám. Velice si vážím

toho, z jakého úhlu mi kladete tuto otázku, protože si uvědomuji, že máte v téhle oblasti eh, velké znalosti. Eh, zmínil jsem se o tom ve svém úvodu proto, že se domnívám, že tato eh, skupina je, poměr, je velmi důležitou a zabývá se důležitými otázkami a já doufám, že s nimi budu moci spolupracovat, abychom ty věci posunuli rychleji kupředu Oni by do léta 2017 měli mít hotovou tu zprávu, e, tato skupina expertů na vysoké úrovni. Pokud by se mi to podařilo e, trochu urychlit, tak bych byl velice rád. Zabývají se právními, technickými a funkčními aspekty těchto síťových systémů a já jenom věřím, že se budou zabývat celou škálou možností a ne pouze jedním jediným modelem. A při tom zkoumání škály možností eh, chci věřit tomu, že eh, budou eh, také tito experti si klást za jednu z priorit ta základní lidská práva a jejich ochranu. Tyto systémy jsou prostě Eh, hlavně závislé na tom, jak eh, se do nich ta data uvádějí a eh, jakým způsobem jsou, je ošetřena otázka bezpečnosti. Doufejme, že tam bude sdílená, sdílený interface a uvidíme, jak bude možné zajistit, aby odlišné systémy spolu mohly navzájem komunikovat. A jedna z těch možností, o které se uvažuje, je ta, kterou jste zmínila, společná superdatabáze. Ať už přines jsou jakákoliv doporučení, tak jsem si jist, že všechna ta doporučení budou muset respektovat pravidla o ochraně údajů a já jsem eh, připraven eh, také tento váš výbor pravidelně informovat o pokroku v těchto oblastech. Druhá otázka ze strany EKR, otázka číslo 11. Takže Juliane Kingu, domníváte se, že členské státy buď prostřednictvím národních či unijních programů musí eh, těsněji spolupracovat eh, s poskytovateli internetu, aby dávali eh, dohromady relevantní informace a mohli se víc zaměřit na boj proti teroristům. Eh, je tady nedávné stanovisko Evropského eh, soudu ohledně ochrany údajů eh, ze strany Spojených států a Kanady. Je tady také otázka možného sběru dat u cestujících vlaky a loďmi, protože i ty se stávají předmětem teroristických útoků. Co o tom soudíte? Děkuji vám. ohledně eh, spolupráce eh, s poskytovateli internetových služeb. To je eh, důležitá oblast, má mnoho nejrůznějších aspektů a jeden z aspektů, který si dobře uvědomuji, když přemýšlím o boji proti radikalizaci, nenávistným projevům a velice nevítané teroristické propagandě je celá ta síť toho, co je legální a nelegální, co je povinné, čo, co je dobrovolné a jak vést skutečně účinný dialog s poskytovateli internetových služeb o všech těchto otázkách. A jsem velice rád, že jsem z, eh, vlastně zdědil internetové fórum unijní, které eh, vlastně združuje internetové experty a členské státy k diskuzi nad těmito otázkami. Já doufám, že tuto práci dovedeme dál. Vy eh, se tážete, tak jak už tady bylo také zmíněno, zmíněno, eh, jak to eh, bude s eh, ochranou osobních údajů a s jejich sběrem a ve světle stanoviska Evropského soudu či generálního tajemníka. Samozřejmě musíme vy, počkat na rozhodnutí, soudní rozhodnutí a s ním pak pracovat. Ohledně stávajících PNR, já si dobře uvědomuji, že když o tom bylo diskutováno, tak v té fázi bylo rozhodnuto ne Eh, rozšířit PNR na další eh, způsoby dopravy, eh, pozemní či námořní, o kterých jste se zmínila a myslím si, že to bylo částečně také proto, že by tady obrovsky narostl objem údajů, které by musely být sbírány a zpracovávány. A na rozdíl od některých leteckých společností, se vlastně také někdy by jednalo o poskytovatele služeb, kteří do té doby žádné takovéto údaje nezbírali o svých cestujících. Pokud tedy eh, jde o PNR, tak tady se vlastně je naprogramovaná revize po té, co e, vstoupí v platnost e, ten předpis, tak musíme na to hledět s otevřenou hlavou, zjistit, jaké lekce e, lze z praktických aplikací vyvodit, ale samozřejmě vše závisí na tom, co bude nutné a musí to být přiměřené jsme už, máme už devítiminutové spoždění, takže prosím, držte se vyměřeného času pokud někdo bude překračovat čas, potom zaklepám, zaklepu. A další otázka číslo 12 od Alde Natalie Grisbeck. Pane navržený eh, komisaři, eh, váš eh, vaš dopis také zmiňuje kyberbezpečnost a posílenou digitální Eh, agendu. Vy jste to velmi stručně rozvedl. Jistě si eh, uvědomujete, že eh, teroristické sítě využívají internet čím dál tím víc. Ve Francii před několika dny byl naštěstí vlastně od byla odvržena hrozba dalšího eh, teroristického atentátu, který byl celý domluven přes internet. Pak je tady otázka zneužívání dětí prostřednictvím internetu a směrnice z roku 2011 ukazuje eh, své limity. Jaké jsou tedy vaše úmysly eh, v tomto směru postupovat jako komisař, pokud byste byl jmenován? Děkuji za vaše otázky a rád bych využil tuto příležitost, abych vyjádřil svou eh, velkou solidaritu s Francií v tuto chvíli. Eh, v tuto eh, chvíli opět musíme pomýšlet na ještě pevnější boj proti, proti teroristickým útokům. K kyberbezpečnosti. Já si myslím, že je třeba postilit naší eh, sílu a naši eh, účinnost. Eh, je třeba, abychom eh, lépe implementovali směrnici o eh, informačních systémech, abychom měli plány na odolnost vůči kybernetickým útokům, abychom měli způsob, jak řešit různé incidenty tohoto typu. Pokud vím, je už nyní dohoda, pokud jde o partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem s cílem financovat další kroky eh, v této oblasti. Evropská unie podporuje eh, takovéto iniciativy. Pokud jde o směrnice z roku 2011 a následné kroky a ochranu dětí, já jsem přesvědčen o tom, že je to naprosto zásadní téma. Chci, abychom jako komise pokračovali v implementaci této směrnice. Eh, je mi líto, že zde došlo eh, ke spoždění, ale v každém případě by eh, zpráva měla být předložena do konce roku, tohoto roku. Další otázka, Barbara Spinelli. Děkuji, pane předsedo. Tady jsem na této straně. 23. srpna Ministři eh, pro vnitřní záležitosti eh, mm, prohlásili, že eh, v Bratislavě na samitu budou se ptát budou požáda, požádají komisi o směrnici o kódování. A jde například o to, aby na Instagramu existovaly standardy pro kódování a zároveň, aby existovalo omezení, pro, pokud je o přístup k osobním údajům. Návrh byl kritizován těmi, kdo chrání osobní údaje. Poukazovali na to, že by tak mohlo existovat riziko toho, že občané budou napadeni hackery nebo jiným způsobem, eh, že by mohlo být vystaveni terorismu. Eh, takže mě by zajímalo, eh, jaké záruky je možné poskytnout, aby v této oblasti byly chráněny osobní údaje občanů. a jak eh, je možné zajistit, aby eh, se teroristé nedostali k osobním údajům a nenašli alternativní přístupy. Mnohokrát děkuji. Děkuji také, že jste zmínila tak důležité téma. Jak vyplnulo z posledních otázek, internet je naprosto zásadní pro náš život. Zasahuje do všech částí našeho života, včetně soukromého života. A samozřejmě eh, musíme mít nárok na soukromí, eh, jak v životě online, tak v životě offline. Pokud jde o eh, kodování, je to něco zásadního pro kybernetický svět. A je to něco, co v kybernetickém světě chrání naše soukromí. A bohužel také někteří velice špatní lidé používají kódování. Teroristé například. Zaznělo to zde před chvílí. Eh, že ten eh, překažený útok ve Francii eh, chtěli spáchat teroristé, kteří také používali kódování. Na vaši otázku není žádná jednoduchá odpověď. Já nejsem přesvědčen o tom, že existuje nějaký všelék, Nemyslím si, že eh, nějaký postup eh, provést eh, ochranu osobních údajů zadními vrátky, že by to bylo efektivní, to si také nemyslím. Je ale nutné zajistit to, aby naše osobní údaje nemohly zneužít třetí strany. Není to jednoduché téma. Jsem velice rád, že máme internetové forum, což je skupina odborníků z členských států, lidí, kteří jsou eh, blízko praxi. A tito lidé eh, se zabývají eh, ochranou osobních údajů na internetu a očekáváme jejich doporučení a já je s vámi určitě rád proberu. Za zelené Jean Lambert. Děkuji, pane předsedo. Já chci hovořit o spolupráci se třetími zeměmi. V oblasti bezpečnosti už jsme zmínili Kanadu, ale samozřejmě jde o další země, Turecko, Afghánistán. Eh, pokud je o spolupráci, je důležité zde eh, najít nějakou rovnováhu mezi požadavky a eh, ochranou lidských práv v těchto zemích. Víme, že v poslední době vzešlo, vzešla celá řada otázek souvisejících eh, se zodpovědností a tím, zda je dobré odsouvat na druhou kolej je mezinárodní právo. Mě by zajímalo, eh, jaké jsou pro vás principy spolupráce se třetími zeměmi a jak chcete zajistit větší transparentnost eh, v zajišťování těchto principů. Moje principy pro nakládání se třetími zeměmi jsou stejné principy, které bych chtěla, aby se dodržovaly mezi členskými státy uvnitř Evropské unie. A to je důvod, proč kroky, které jsou úplně mimo mezinárodní právo a pošlapávají lidská práva, jako je například e, vydávání. Eh, to je něco, co bychom eh, měli otevřeně kritizovat. A k tomu už často mnohokrát došlo. Ale extrémní případy by nám neměly bránit v tom, abychom se snažili efektivně spolupracovat a snažit se prosazovat ehm, základní práva a respekt vůči mezinárodnímu právu. Pokud ehm, mezi partnery máte na mysli také Spojené státy, potom si myslím, že nejenom díky eh, Evrop- že právě díky Evropskému parlamentu a také tomuto eh, výboru jsou vztahy se Spojenými státy lepší, než byly před několika lety. Myslím si, že se eh, v poslední době ubírají lepším směrem, i když není vše vyřešeno. A pokud je o Eh, ty tři eh, sloupce, eh, ty tři plíře spolupráce s USA i s ostatními zeměmi, to jsou pilíře, které zajišťují dodržování našich základních hodnot a my se je snažíme prosazovat i u ostatních. Laura Ferrara za EFTD. Děkuji, pane předsedo. Dobrý večer, pane Julianme. Vy budete zodpovědný za eh, bezpečnost. Když si předste, přečteme dopis od eh, předsedy Junckera a píše se tam o eh, pracovní skupině Task Force a o spolupráci, mě by ale zajímalo, co v podstatě vaše portfolio konkrétně zahrnuje. Vy budete spolupracovat s komisařkou Jourovou a s komisařem Manopulosem. Ehm, to je mi jasné. Vy jste hovořil ale také o terorismu, ale já jsem eh, nenášla žádné eh, specifické zmínky toho, jakým způsobem eh, bojovat proti organizovanému zločinu, protože to je podobně závažné téma jako terorismus. A mě by zajímalo, co chce komise dělat v této oblasti. Jak chce zajistit bezpečnost, pokud nechce bojovat proti organizovanému zločinu, protože to je ehm, naprosto zásadní součást bezpečnosti. Eh, chystáte nějaké specifické opatření, pokud jde o boj proti organizovanému zločinu? V roce 2013 eh, eh, už byly učiněny některé kroky, ale co se stalo od té doby? Mě by zajímalo, co se plánuje, pokud jde o reakci na doporučení, které jsme učinili v, ze strany Evropského parlamentu v této věci. A děkuji, že zde na tomto místě mohu hovořit eh, stručně také o organizovaném zločinu, protože je to zásadní věc, a která hodně leží na srdci tomuto výboru. Eh, vaše zpráva bude příležitost eh, pro to, abychom více dohloubky hovořili o tomto tématu. Já se na to velice těším. Myslím si, že některé priority, které jste stanovili s kolegy, jako je boj proti korupci, eh, otázka konfiskací a otázka nových forem organizovaného zločinu, jako například zločin v oblasti životního prostředí a něco, co mě se hodně eh, dotýká, obchod s ohroženými druhy nebo se živými zvířaty. To jsou všechno témata, které eh, budeme řešit a já bych byl rád, abychom vycházeli z úspěchů minulého období od roku 2013 a doteď. Tam byly důležité, e, důležitá témata, například padělání, počítačový zločin a tak dále. Myslím si, že bychom se měli podívat na to, co bylo úspěšné a co by bylo potřeba ještě udělat. Byl bych rád, abychom spolupracovali s agenturami při řešení otázek organizovaného zločinu a počítačového zločinu. Byl bych rád, aby se to stalo také důležitou součástí našeho dialogu se třetími zeměmi. Jak eh, chci pracovat v komici? Eh, samozřejmě budete mít možná možnost mě eh, testovat v praxi v této věci, ale jak jsem řekl, chci být součástí týmu eh, komisařů. Já budu zodpovědný vám za otázku bezpečnosti. Další otázka od Um, číslo 16 NF. V červenci eh, jste se sešel na eh, Gardenot v Paříži ze zástupci z britských eh, pohraničníků a já jsem se s nimi též několikrát setkala a oni několikrát říkali, že mají obavy o bezpečnost osobní, protože pokud dojde k teroristickému útoku, útoku džihadistů, oni osobně se obracovali tehdy na ministrině vnitra mm, eh, paní May eh, v tom, že by měly být posunuty ty, eh, bez, ty pohraniční kontroly za bezpečnostní oblast. Je to velká obava bezpečnostní. Máte jaksi zájem na tomto nějak pracovat a nijak se neomlouvám za to, že to je skutečně eh, zájem britský. Ano, já souhlasím s tím, že ochrana britských občanů a občanů EU je klíčem celého tohoto navrhovaného úkolu. Já se té otázce nebudu vyhýbat, ale nejsem zde dnes večer, abych eh, hovořil o tom, co jsem dělal v minulosti jako zástupce britské vlády. Já z těch zkušeností mohu čerpat v rámci své nové úlohy a jedna z nich, těch minulých zkušeností, je úzká spolupráce po eh, intenzivně eh, nedávno, ale již dlouhodobě spolupráce právě s britskými pohraničními složkami. Eh, eh, odvádějí skvělou práci a děkuji za příležitost, že to mohu zmínit, byť je to trošičku mimo záběr dnešní diskuse, jim poděkovat za jejich práci v severní Francii, eh, za jejich pomoc, kterou umožňují, aby se lidé pohybovali z Francie do Británie. Pokud jsou tady opa- konkrétní opatření, která by měla vyústit k efektivnějšímu fungování či pro, pro, eh, provozu na a, eh, a eh, hranicích, určitě to zmíním svému kolegovi, panu Avramu Polisovi. Elizabeth Vosenberg, další otázka číslo 17. King. Děkuji, já vás eh, tady vítám, pane Kingu, mezi námi. Řekl jste, že mezi vašimi prioritami eh, se rovněž nachází cíl odejmout teroristům jejich finanční zdroje. Dnes eh, jste hovořil o některých návrzích komise. A mě by zajímalo, zdali e, vy sám máte v úmyslu předložit nějaký e, návrh, legislativní návrh, e, který by šel cestou detekování zdrojů finančních prostředků teroristů, kteří působí v Evropě. Tyto platby totiž nejsou zatím podchyceny E, programem, který třeba existuje mezi Unií a Spojenými státy? Um... Děkuji za tuto otázku. Myslím, že se tady již vracíme k té e, předchozí otázce obecné, co konkrétně můžeme udělat v oblasti e, financování terorismu. Vztahy mezi EU s jinými státy, o tom jste se zmínila, zmiňovala, to je spolupráce, která je velmi efektivní přes Europol a třeba, že lidé ne, třeba když lidé eh, nepřevážejí velké objemy peněz, někdy i vysledování určitých toků může být velmi užitečné při vyšetřování případu. Eh, víme o stovkách různých indicí, které jsme získali z tohoto systému, zejména po útocích v Paříži a Bruselu. A tyto indicie byly velmi užitečné. Vy se tážete, zda by se toto dalo nějakým způsobem obdobně nastavit při spolupráci mezi členskými zeměmi EU, eh, zejména alespoň alespoň v, eh, oblast, v určité oblasti. Před eh, třemi lety se o tom hovořilo, ale komise v tom dále nepokračovala, ale podle mého názoru se ta situace hrozeb změnila natolik, tak jak o tom tady hovoříme, že by to vyžadovalo znovu se zamyslet nad touto eh, možností navrhnout různé varianty řešení, které by bychom během letošního roku dále projednávali. Děkuji. Otázka 18, Peter Niedermiller třetí. otázka SAD. It's okay. I have three short questions. First, já mám tři krátké otázky. Podle vašeho dopisu, eh, který vám dává úkoly, bude vaším úkolem eh, také vy, lépe vybavit eh, protiteroristické centrum Europolu. Co to bude znamenat? Za druhé, eh, pokud jde o dokumenty Snowdena a potom otázka eh, různých otázky kolem kódování, sběru údajů a tak dále. Co si o tomto myslíte? A za třetí máme evropské rozsudky proti určitým evropským opatřením, jako je například dohoda a poskytování bezpečného útoč, útočiště. Jaký je váš názor na to, že někdy komise předloží legislativu, která je potom soudy zamítána? Eh, děkuji. Já bych si dovolil začít od té prostřední, pokud jsem jí dobře rozuměl. Tady již není příliš toho, co bych mohl k kódování, zakódování, zakódované komunikace eh, dodat. Je to věc, která dnes existuje, jsou, eh, slouží k ochraně soukromí, ale využívají a zneužívají je také teroristé a pachatelé, A není zde žádné jednoduché řešení, jak tomu zabránit. Chci vést odborný dialog s poskytovateli služeb internetových, abychom přišli s nějakými možnými řešeními, ale rozhodně to nebudou žádná jednoznačná doporučení. Pokud jde o CTC, eh, to protiteroristické centrum, tady nám, Europolu, tady nám vzniká jasná příležitost, kterou bychom měli eh, eh, uchopit oběma rukama. Já bych chtěl spolupracovat s ředitelem Europolu, abychom směřovali k tomu, že se mu dostane dostatečných zdrojů, financování, odborných zdrojů, aby toto protiteroristické centrum mohlo efektivně fungovat. Chci mm, žádat členské státy, aby tam vysílali své odborníky, ty by sdíleli své zkušenosti a chci budovat na konkrétních příkladech spolupráce, která již probíhala. Já jsem e, například zmiňoval tu operaci Fraternité po nedávných e, útocích v Paříži. A to by mělo sloužit jako příklad, který povede k lepší výměně mezi orgány eh, členských států a CTC. Pokud jde o otázku kvalitní legislativy, já doufám, že vy mi v tom pomůžete tam, kde je to možné. Tak jak jsem říkal na úvod, je třeba realizovat některé, té věci, některé ty věci, které již teoreticky existují ve formě předpisu, ale nejsou implementovány. A mm, pokud něco budeme přijímat nového, musí to být legislativa, která má dostatečnou kvalitu, která projde testem soudního přeskumu a také testem času a zároveň nebude porušovat ta základní práva, o kterých jsem uh, mluvil. Ty eh, otázky jsou dosti detailní a dostáváme se k tomu, že, že většinou přetahujeme domů. Prosím, abyste se drželi. Eh, eh, třetí otázka je EKR Hala Aho. Mě by zajímal váš názor na dva legislativní návrhy, které se týkají Evropské agenty a bezpečnosti. Směrnice o střelných zbraních, která podle komise má za cíl Eh, přiškrtit přístup teroristů k střelným zbraním. Eh, reálně je to však spíše útok na eh, legální držení zbraně. kdy vlastně pachatelé si logicky mohou nelegálně opatřit zbraně i tak. Myslíte si, že tento předpis eh, skutečně je proporcionální, nezbytný, eh, respektuje subsidiaritu a je to kvalitní zákon. A dále systém entry-exit. Eh, v parlamentu vzniká obava o přístupu orgánů k těmto takto získaným údajům a uchovávaným údajům. Vnitrostátní orgány členských států změňují, že tento přístup má určitou přidanou hodnotu, ale my v parlamentu o tom nejsme přesvědčeni, nebo někteří. Jak, jak vnímáte určitou rovnováhu mezi ochranou soukromí a sdílením těchto údajů? Děkuji. Děkuji za, to, za tuto otázku. Já se pokusím být stručný, ale je tady vždy, každá otázka má několik podotázek. Jsou to vždy dvě nebo tři otázky a většinou také trvají déle eh, než tu eh, minutu a potom, pokud má pan eh, nominovaný kandidát, jak si na to odpovědět, tak ty dvě, tři minuty nejsou dost dostatečné. Prosím, eh, pane kandidáte, pokračujte, protože ty eh, otázky jsou skutečné, skutečně zajímavé. Víte, jak to, jak to s tím, s tou řečnickou eh, dobou je a bude to takto vždycky, pokud tady budete vystupovat. Takže k té první otázce. Střelné zbraně. Pokud pokud eh, budete tedy schválen, když všechno dobře eh, dopadne, dopadne a budete eh, koordinátory schválen. První otázka. Zbraně. Já jsem to již říkal, myslím, doufám v té své úvodní řeči. Pro mne je první velkým problémem eh, obchodování s nelegálními zbraněmi a tady je potřeba spolupracovat s Europolem, systémem SIS, s Interpolem eh, eh, a pracovat s třetími zeměmi a partnery ve třetích zemích tady se již hodně daří, například ve vztahu k západnímu Balkánu a tam bychom měli posílit to úsilí a rozšířit na další země, abychom efektivně eh, zabránili nelegálnímu obchodu se zbraněmi. A když se, pokud se nám toto povede, E, je tu zároveň i provázanost s tím, že bychom měli e, úpravu e, zpřísnit, pokud jde o legální držení zbraní, protože je tady riziko odklonu těch legálních zbraní. A já uh, Vítám, že byla přijata rozhodnutí, která se e, týkají těch e, deaktivovaných zbraní a jejich reaktivace. Jak víte, tyto zbraně mohou být takto využity, znovu e, reaktivovány a použity v Paří, jak, jak tomu bylo v Paříži. Zároveň je třeba eh, brát ohled a být citlivý k tomu, že občané eh, chtějí legálně držet a používat zbraně. A je potřeba najít tu správnou rovnováhu. Eh, systém entry-exit a takzvané chytré hranice Smart Borders, to je eh, návrh, který zatím je diskutován, je zvažován. Já budu spolupracovat s komisařem Avramopulosem, tak jak se bude tento návrh dál rozpracovávat. A mm, nesmíme ty věci směšovat, ale je tady bezpečnostní rozměr toho, co probíhá, k tomu, co probíhá na Eh, hranicích, ale zároveň základní práva, pro, eh, proporcionálnost, eh, nezbytnost. Pokud toto bude zachováno, tak bychom měli, to mě, by to mělo být v pořádku. Pan Louis Michel, třetí otázka, Alde, je to číslo 20. Ano, pane navržený komisaři, mám otázku, která je velice konkrétní v rámci směrnice o boji proti terorismu, která je teď v jednání trialogu. Nevím, jestli e, nemáme vážnou možnost e, vyvarovat se e, nedostatků stávajícího systému PNR. Eh, tady je zatím ve hře automatická výměna eh, PNR u těch eh, podezřelých osob. Je to velice konkrétní opatření o výměně informací mezi členskými státy. Takže chcete podpořit tento návrh? Za druhé, výměna informací má své limity, pokud nejsou analyzovány obdobným způsobem. Jak chcete zajistit, aby údaje PNR byly analyzovány stejným stejným způsobem všemi členskými státy. Nebylo by dobré eh, zavést eh, na evropské úrovni společnou analýzu eh, těchto údajů, například zavést definici podezřelého chování. Jaká konkrétní opatření chcete v této věci přijmout? Děkuji vám. Ah, ah, Ještě dřív než položíme otázky, eh, tak je tady otázka společné analýzy těch údajů, ano, ale ještě třeba, aby toto existovalo. A první cíl, který si eh, chci vytýčit, pokud budu mít tu příležitost, eh, tak spolupracovat velice těsně se členskými státy tak, aby se rozhodli eh, vytvořit eh, principy užívání PNR, eh, protože bez toho, aniž by se schválili, tak se ta otázka vůbec nemůže klást. A jsou tady možná tři členské státy, které jsou schopny takovýto systém zavést. To znamená, že tady před námi ještě každopádně zůstává poměrně dost práce. Pokud bychom to měli dokázat, a já si to vroucně přeji, tak samozřejmě to pak bude třeba řešit. To znamená, bude třeba eh, řešit otázku, jak efektivně eh, spolupracovat mezi těmi PNR jednotlivých členských států a já se budu snažit eh, tady přijít s nějakými návrhy, s nějakými nejlepšími možnými postupy a tak dále, protože si myslím, že ve všech těchto otázkách si myslím, že pokud máme Eh, jednat v rámci smluv, a to také musíme, tak je třeba také sdílet odpovědnost a nějakou takovou strukturu za tímto účelem vytvořit. A v té směrnici o boji proti terorismu, tam doufám, že teď rychle postoupíme ku předu, protože ať už jde o cestování či Eh, nějaké výcviky, samostatné výcviky či financování. Všechny tyto aspekty terorismu, tam musíme pod, eh, hodně, hodně postoupit ku předu. Otázka číslo 20, GUE, NGL, Martina Anderson. Uh, what deliberations have you given? Eh, děkuji, sedím zde. Uh, Eh, jak eh, to vnímáte s otázkou bezpečnosti v Severním Irsku po Brexitu. Samozřejmě v tuto chvíli eh, se ještě neříká otevřeně, že tady dojde k nějakým nepokojům na hranicích, ale budou tady napětí. Bude tady napětí ekonomické, bude tady možnost určitých i trestných činů. Jak chcete řešit eh, tyto otázky a jak eh, tedy chcete zajistit tyto zadní dveře? Jistě eh, chcete být strategický a tak dále, ale ptám se, jak zajistíte celní unii a pak je tady otázka třeba pro dukce z Velké Británie a jejího eh, provážení do dalších členských států. Jak chcete zajistit eh, tu ochranu eh, hranic a otázku bezpečnosti Irska. V opačném případě by opravdu mohlo dojít k neštěstí. Děkuji za tento dotaz. Já se domnívám, že se snad mohu pokusit odpovědět na tento dotaz, protože to není pouze otázka na e, stanovisko vlády, e, e, pro kterou zatím pracuju, ale podle vaše, záleží na vašem rozhodnutí, zdali pro ní pracovat přestanu a budu pracovat zde. Já vím z osobní zkušenosti, jak obrovsky důležité je Eh, vlastně tato otázka pro všechny na severu i na jihu. Já jsem tu hranici mnohokrát eh, překráč, eh, překračoval, vám přátelé na obou stranách a myslím si, že e, je to obrovsky důležité a takové také vnímáno v Dublinu, e, v Belfastu a e, v Londýně a se už začínají otázky tohoto typu řešit, jak se vyvino, vyvarovat těch, těm nevýhodám vyplývajícím z Brexitu, ale to samozřejmě všechno závisí na mnoha jednáních a na jednání Spojeného království ze 7 dvacítkou a jak jistě chápete, jsem se rozhodl toto v tuto chvíli nekomentovat. Děkuji vám. Otázka 23, třetí otázka od frakce Zelených. Eh, pan Jan Filiparte, děkuji. A už tady zazněla celá řada dotazů a většina z nich Eh, se také dočkala poměrně souhrných odpovědí. Eh, já bych se chtěla zeptat na otázku vztahu ke členským státům. Vy už jste eh, naznačili, jak, jak vnímáte spolupráci s komisí a parlamentem ale jak zajistit, abychom zajistili implementaci stávajících opatření v těch členských státech? A jak myslíte, že si zajistíte podporu e, členskými státy e, té společné, toho společného postupu u bezpečnostní unie, e, u uplatňování těch deradikalizačních opatření a my se domníváme, že je tady také otázka radikalizace ve věznicích, kterou budou muset členské státy řešit. Děkuji. Děkuji. Eh, tato otázka má alespoň dvě části. Za prvé, jak eh, vytvářet eh, klima důvěry mezi námi a národními orgány a za druhé, co můžeme udělat vlastně s těmi nejrůznějšími zúčastněnými stranami, s národními orgány, ale také s představiteli občanského života, s mnoha dalšími Eh, stranami, které jsou v té první linii, eh, které se dotýká radikalizace. Co tedy s členskými státy? Eh, jak už jsem řekl z kraje, myslím si, že tady hraje Evropská unie velmi jasnou roli, má jasnou roli, musí podporovat, pomáhat a také zajišťovat do kontrolu implementace a pokud je to nutné, tak důrazně prosazovat a pak eh, také má roli eh, stanovovat normy a eh, rušit překážky, které blání v jejich implementaci. A myslím si, že v tomto směru je tady už kolik skvělých příkladů zlepšování společných norem a odstraňování překážek ke spolupráci. Myslím, že instituce v tomto směru mají jasnou roli. Musí E, samozřejmě pozvednout svůj hlas a ukázat směr, když členské státy klesají pod tíží úkolů a také ukázat, jak agentury a naše systémy mohou přispět k vytváření toho klima e, důvěry a o ničem z toho už jsme diskutovali. Ale ono se to netýká pouze členských států a to dovolte, abych ještě rozvedl v odpovědi e, na vaši otázku. Já velmi důrazně věřím, že ta eh, deradikalizační práce je nejúspěšnější tam, kde ji mají v rukou představitelé občanské společnosti, nejenom státní instituce. Tady jde o to sdílet expertízu, sdílet eh, kontakty napříč Evropou, aby se lidé eh, propojili a aby mm, dokázali v tomto být aktivní ze spoda nahoru. Pan Plasku z výboru AFET. Děkuji. Všichni víme, že existuje tendence integrovat eh, interní a externí aspekty bezpečnosti. A to je, myslím, současná situace, pokud je o bezpečnost, eh, které čelíme. Specificky, vy budete eh, mít post, který bude v srdci této integrace. A mě by zajímalo, jak budete spolupracovat na jedné straně s eh, vysokou představitelkou eh, pro vnější záležitosti a na druhé straně, jak budete své kroky koordinovat eh, s protiteroristickým centrem. Ano, už jsem na tom začala pracovat, setkala jsem se s nimi a Diskutoval jsem s nimi přesně o tomto. Existují eh, dvě strany mince, interní a externí. A v celé řadě oblastí je třeba posílit obě. A pokud se nám to dobře podaří, potom se posilují navzájem. Takže já budu spolupracovat eh, s místopředsedkyní Mogherini a s dalšími kolegy eh, z komise, kteří mají na starost vnější záležitosti. A budeme se snažit zajistit to, abychom eh, se soustředili na některé otázky bezpečnosti v dialozích se třetími zeměmi. A také se budeme soustředit na to, jak můžeme eh, ve spolupráci se třetími zeměmi bojovat proti extremismu a násilí. Zároveň eh, se můžeme zajímat o to, jak eh, třetí země nám mohou pomoci s deradikalizací. Samozřejmě je třeba také řešit otázku financování terorismu a byla zde také zmíněna otázka toho, eh, že je třeba řešit nelegální pašování zbraní. To jsou jenom některé body, na které se musíme soustředit. Existují některé eh, strukturální vztahy, které jsou velice důležité. Já už jsem se něčeho dotknul. Hovořil jsem o zlepšené struktuře eh, našich vztahů se Spojenými státy. Myslím si, že Kolega, eh, který seděl na vašem místě, eh, se toho dobře dotknul, hovořil o spolupráci se třetími zeměmi, která je zásadní pro naši vnitřní bezpečnost. Děkuji. Otázka 23. Třetí otázka z EFTD. Pan Baten. Děkuji, Klaude. Eh, Sere Juliane. budete zde, abyste vytvořil eh, bezpečnostní unii. V roce 2014 Europol poukazoval na to, že politiky eh, v rámci EU, některé politiky jsou zneužívány eh, k pašování zboží i lidí a Současná situace zhoršuje možnost odhalení takového pačování. E, souhlasíte s tím, že Evropská unie e, představuje velké nebezpečí pro členské státy a bezpečnost jejich občanů? A Evropská unie má tendenci vytvářet e, problém a poté ho řešit a je to mnohem složitější, když ho řeší Evropská unie. Nejde zde hlavně o to, aby eh, při vytvoření vašeho portfolia hlavně o to, aby byl udržen při životě evropský projekt bez hranic a eh, nikoli, že by zde, žle o, že, že by zde šlo o bezpečnost občanů. Pokud budu potvrzen jako komisař, potom v každém případě moji hlavní hnací celou bude, aby naše občané byli v bezpečí. Chci bojovat proti terorismu, kybernetickému zločinu a organizovanému zločinu. Já doufám, že to zde zaznělo naprosto jasně, protože to skutečně myslím od srdce. To je to, co moje práce by měla obnášet. A bude to v srdci jakékoliv práce, spolupráce s vámi nebo s úřady členských států nebo s občanskou společností. Jde nám o vytvoření bezpečnostní unie. Ty nejhorší případy, kterým čelíme, a ty nejhorší teroristické útoky, jsou skutečně strašné. Teroristům eh, nejde o to, jestli eh, útočí na zemi, která je členem Schengenu nebo není členem Schengenu. Je jim o to nám uškodit. A proti tomu musíme bojovat. A dále pan Diaz de Mera, um, otázka číslo 25 za EPP. Mnohokrát děkuji. Pane Kingu, skutečně vás zde vítám a přeji vám mnoho úspěchů. Bezpečnostní unie. To zní velice hezky, a z toho možná nějakou dobu eh, vyžijeme, ale co říká článek 4? Vy jste to eh, zmiňoval. V této oblasti je kompetence na národní úrovni, takže jde zde pouze o spolupráci. V tomto smyslu Europol je naprosto zásadní. Příští rok vstoupí v platnost odpovídající legislativa a poté budeme mít v rukou závazný právní dokument. 28.4. vydala ehm, komise sdělení a v tomto sdělení se stanovuje, že na podzim tohoto roku, tedy v roce 2016, to znamená, že máte asi 90 dní, by komise měla předložit opatření na posílení Centrum pro boj proti terorismu Europolu. A zároveň by měla učinit konkrétní kroky. A to je důvod, proč mě by zajímalo, jaké, jaká specifická opatření jsou již připravována. A v dlouhodobém výhledu, co se plánuje na posílení tohoto centra, tedy v následujících 90 dnech. A dále, co je možné udělat pro posílení operační preventivní kapacity. A zároveň by mě zajímalo, jak je vztah mezi, eh, uni, eh, mezi jednotkou pro analýzu eh, v portfoliu paní Mogherini a, a CTC. Uh, thank you. Uh... Děkuji. Já doufám, že budu mít možnost uh, využít také uh, vašich odborných znalostí. Um, pokud budeme spolupracovat v této oblasti. Máte pravdu, že je zde určitý závazek předložit konkrétní eh, návrhy. Jsem přesvědčen o tom, že se nám podaří dodržet lhutu. Musíme to dokázat, protože je potřeba, abychom plně implementovali nový právní rámec, který eh, začne fungovat od příštího roku, v květnu příštího roku. pokud eh, budu moci, potom budu prosazovat Europol a budu eh, se snažit o posílení financování a politického rámce, a eh, počtu zaměstnanců, budu se snažit o, více zdrojů pro Europol, budu se snažit podporovat členské státy v tom, aby více vysílali své úředníky do Europolu odhaduji, že eh, budeme potřebovat o 80 až 90 více zaměstnanců, tak aby Europol mohl eh, převzít efektivním způsobem eh, nové úkoly. A já bych toto chtěl naplnit. Vy jste hovořil o operační kapacitě. To je samozřejmě zásadní práce CTC. Jde zde především o internet a financování. Nadále pokračuje také dialog eh, s členskými státy a to je dialog, který bych chtěl posílit. Chci, abychom eh, vycházeli a co vycházeli z nejlepší praxe v oblasti komunikačních technologií, a, kterou mají členské státy. A je také samozřejmě potřeba řešit otázku kybernetického zločinu a, otázku Centra pro boj proti pašování. To je součást posílení kapacity Europolu. A bych se vrátil k otázce, která zde už zazněla předtím. Chci posílit, chci podporovat členské státy v tom, aby vytvářely společné vyšetřovací eh, týmy. A k té poslední otázce já si myslím, že je eh, například, naprosto zásadní, abychom eh, podpořili spolupráci mezi CTC a jednotkou, které, kterou vede paní Mogherini. Kolegové, prosím, držte se času, ještě máme hodně řečníků na seznamu. Otázka 26, čtvrtá otázka od SAD, Tania Fajon. Děkuji, pane předsedo. Já bych ráda navázala na otázku nových bezpečnostních technologií. Jak se díváte na tyto nové technologie ve své nové roli a jak můžete, jak byste zajistil eh, fi, financování výzkumu v, tom, této, v této oblasti, eh, tak aby to nesplňovalo jenom eh, potřeby těch praktiků, ale aby to také splňovalo ty nároky eh, těch tří kritérií. Na jedné na, je zde narůstající zájem o výměnu biometrických údajů. Máte za to, že by se mělo nadále více financovat do technologie rozeznávání Eh, rozeznávání obličeje a jakým způsobem vnímáte dopad na základní práva takovýchto technologií. Eh, děkuji. Já si myslím, že naprovázat eh, financování výzkumu a bezpečnost, že to narůstá na důležitosti. Víme, že se objevuje prům, průlomový výzkum, který financujeme a který se týká bezpečnosti, například eh, výzkum, který EU financovala a který eh, by zabránil fungování explozivním prekurzorům, tak aby nedošlo k výbuchu, když by došlo k jejich k jejich smíšení s jinou látkou. To je jeden výzkum. Další výzkum e, směřuje měřuje nějaký dosah radarů přes horizonty a tyto jednotlivé výzkumné E, snahy rozhodně si zaslouží naší pozornost a další podporu, ale zároveň je třeba mít, mít na paměti ten rámec základních práv, který je vlastně základem té bezpečnosti, který je nebo jakousi, mm, jakýmsi zrcadlem té bezpečnosti, které proti kterému vždy toto prověřujeme a budu o tom hovořit se svými kolegy, kteří mají na starosti financování výzkumu. Otázka 27 EKR paní Monika Makovej. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě krátké otázky. V parlament, v parlamentu máme několik projektů, které se týkají terorismu a jednak je to prověra, prověrka eh, v databázích na externí stra, eh, stranici, eh, externí hranici rozšíření šengenského zákona nebo šengenské předpisů a vnímáte to jako urgentní pro naše občany, totiž to, že bychom měli lépe zpravovat a hlídat vnější hranice. A myslíte si, že systematické prověrky ve všech relevantních databázích navýší bezpečnost a povedou k tomu, že ta vnější hranice bude efektivnější a bude efektivnější v boji proti eh, či obraně proti možnému terorismu. Druhá otázka, jak zlepšit spolupráci a sdílení informací mezi eh, jednotlivými spravodajskými a policejními orgány v členských státech a také mezi nimi navzájem a také s evropskými eh, agenturami, protože ta spolupráce je často eh, nedostatečná nebo špatná, není to, není to skutečně plná spolupráce. Děkuji. Děkuji. Pokud jde o ta, ty vnější hranice, Říkal jsem to již dříve během dnešního zasedání, i že bezpečnost je více úrovňová a jedna úroveň, na kterou bychom se měli určitě zaměřit, je ochrana vnějších hranic. A já budu eh, spolupracovat s kolegy z komise, na řešení těchto eh, různých forem, o kterých jste mluvila. Myslím si, že je opodstatněné, abychom přešli k systematickým od na jednorázovým prověrkám. Je také oprávněné, aby tyto provídky, prohlídky na eh, hranicích, zejména pokud jde o občany třetích zemí, byly konkrétně zacílené či byly konkrétní. A myslím si také, že ty informace, které se z toho získají, by měly být konzistentně využity v různých systémech, které eh, máme a opět tedy ve světle základních práv a je třeba eh, s odborníky toto dobře zvažovat a na vás přijít s doporučeními. Pokud jde o spolupráci policejních a spravodajských orgánů, je pravda, že je nedostatečná či obtížná i v rámci jednoho členského státu, nejenom mezi dvěma členskými státy či s evropskou úrovní. Musíme vycházet z osvědčených postupů. Odkazoval jsem na ten příklad vynikající spolupráce po pařížských útocích mezi Europolem, francouzskými a belgickými úřady. V té operaci Fraternity, která skutečně přinesla konkrétní výsledky a e, v, v, následně po těch útocích. Takže rozvíjet tuto spolupráci, posilovat důvěru, to by mohlo odstranit některé ty překážky, které nyní existují. Kolegové, myslím, že jsme všichni již poněkud Eh, unavení, možná jsem to jenom já a to pondělí. Mm, eh, takže pojďme pracovat. Otázka 28, Sophie Intveld. Intveld. Děkuji, pane předsedo, vítám vás tady, pane kandidáte. Já vítám také váš důraz na praktické výstupy a to, že budete eh, vyhodnocovat protiteroristickou strategii. Mě by zajímalo to, zda si myslíte, že ta strategie dosud byla úspěšná nebo selhala jsme, eh, vedeme si efektivně v, boji, efektivně v boji proti eh, terorismu a jsou tady nějaká opatření, která bychom možná měli zrušit, stáhnout, protože mluvíme pořád o nových a nových. A druhá otázka, zdá se, že krit, jak, vy jak si naznačujete, že kritika Spojených států by mohla mít negativní uh, dopad na na naší spolupráci se spojenými státy. V, ve Spojených státech ten pohled takový není. Já mám tady na mysli senátora Fein, senátorku Feinstein a její výbor. A jaký je tedy váš názor na ty otázky těch takzvaných renditions, těch vydávání a další s tím související? Děkuji. Vyhodnocení té politiky dosud my jsme se naučili reagovat na některé ty hrozby a útoky mnohem lépe. Není to stejné, jak tomu bylo před 15 lety, tedy eh, bezprostředně po těch útocích z 11. září. Myslím si, že dnes jsou ty reakce eh, eh, efektivnější, zacílenější a založené na spravodajských informacích, ale eh, vyhodnotit to je velmi obtížné, co by se stalo, kdybychom udělali to či neudělali ono. Takové to vyhodnocení by mělo vždy probíhat v duchu lepší právní úpravy, která um, vychází z toho, že komise pracuje jako celek a s cílem nejenom uh, aplikovat zásadu nezbytnosti a přiměřenosti, ale také uh, revidovat ty věci, které jsme přijali uh, v minulosti. V jiných agendách komise se to dělá, některé věci byly zrušeny a není důvod, proč by ta e, osvědčená praxe a ta e, lepší právní úprava nefungovala i zde. E, pokud jde o kritiku Spojených států, možná jsem to neřekl dobře. Chtěl jsem říci, že kritika, která zazněla z tohoto parlamentu a z tohoto výboru, naopak vedla ke zlepšení situace v samých Spojených státech a ke zlepšení našich vztahů se Spojenými státy. Protože eh, poté, co vy a kolegové v tomto výboru jste některé věci řekli a ukázali přesvědčivě, se, dosáhli jsme lepších a přísnějších pravidel, máme ombudsmana, máme možnost od, odvolání, pojistky eh, a eh, máme zde také hm, každoroční pře, přeskum, takže si myslím, že ta vaše činnost byla velmi efektivní. Děkuji 29. Čtvrtá otázka Gula Marie Kristen Veršina. Merci, monsieur le président. Suis... Děkuji, pane předsedo. Sedím tady, pane kandidáte. Děkuji, pane King. Jednak vám musím složit poklonu. Francouzštinu máte skvělou. Chtěl bych, chtěla bych se také vrátit k těm databázím a jejich případné interoperabilitě. Já už na těchto otázkách pracuji delší dobu a zjišťuji, že hlavní problém je e, implementace v členských státech. Já totiž nezdílím váš optimismus, ohledně spolupráce mezi Francií a Belgií, i když se trošičku zlepšila, tak zrovna tady je ještě hodně, hodně věcí ke zlepšení a kdyby ta spolupráce fungovala uh, už dříve lépe, tak jsme se let čemu Uh, Myslím si, že sdílená odpovědnost, eh, po které vy voláte, je ještě daleko. Členské státy se příliš, si příliš střeží své pravomoci. Eh, ty otázky bezpečnostní jsou eh, otázky mezinárodní bezpečnosti, ale ne pouze, ale také nadnárodní uvnitř Unie. A ona se ta střelka čím dále tím víc vychyluje směrem od Eh, dodržování lidských eh, základních práv. Eh, pokud se podíváte na Starborder a vstupy a výstupy, nejprve se jednalo o e, kontrolu cestovního ruchu a teď e, organizovaného zločinu. E, jistě, ale je to zapotřebí, ale je třeba si jasně říct, co potřebujeme. A podle mého potřebujeme úplně nejdříve skutečné zhodnocení těch databází s konkrétními cíly musíme si je znovu zopakovat, jak se ty konkrétní cíle, které jsme si kdysi stanovili, vyvinuli, eh, jaké jsou výsledky a eh, jak řešit ty technické a právní otázky ve spojení s lidskými právy. Děkuji vám. Já souhlasím s vámi v tom, že bychom měli E, analyzovat naše aktivity a zjišťovat, jakou účinnost měla ta jednotlivá opatření. A já jsem připraven v tomto směru e, s vámi e, sloučit úsilí Rovněž souhlasím s tím, že tady je e, na stole otázka implementace těch opatření a že by toto mělo být prioritou a že někdy je prostě třeba víc než jenom povzbuzovat členské státy tímto směrem. A omlouvám se, jestli se mílím, ale myslím si, že v primské e, umluvě uh, je v prvním eh, sledu nějakých 18 až 20 států, které jsou schopny eh, ty smlouvy začít eh, realizovat, ale přitom tam tedy ještě zbývají další, ale těch 20 je dost. Musíme také myslet na další věci, eh, slučitelnost informačních systémů, myslím na všechny ty otázky eh, prekurzorů, kde pravidla nejsou prostě implementována ve všech členských států, ta, eh, státech a my prostě musíme sledovat ty cíle, které jsme si stanovili. Musíme být v tomto směru důslednější. Tak e, špatně to tady vedu, říká pan předseda. Už máme 20 minut spoždění. Prosím, buďte tak laskaví, dodržujte ten vyměřený čas. Budu muset začít používat tady to kladívko, když někdo překročí vyměřenou dobu. E, včetně tedy pana kandidáta. E, třicátá otázka, zelení pan Terry Cabras. Pane Kingu, jedna z misí interní, interní jednotky Unie je otázka teroristického obsahu. E, a jak chcete zaručit, že pouze teroristický obsah je identifikován a vymazán z internetu? A co je ještě důležitější, kdo a kde jasně definuje, co to je teroristický obsah? Jak zajistíte, aby tyto příslušné orgány dodržovali eh, příslušná eh, ustanovení, která jsou v tomto směru v platnosti. Děkuji. Jistě je tady rozdíl mezi tím, co je na jedné straně, eh, a tím teď myslím nenávistné projevy, podněcování k násilí a tak dále, což je nezákonné a musí být trestáno v rámci našich právních norem. A na druhé straně to, co bych řekl, já eh, nazval jako eh, odsouzení hodnou teroristickou eh, propagandu, která není nenávistným projevem, ale je, dejme tomu, vysoce nežádoucí. A vy se mě ptáte na tuto druhou kategorii a na ní budeme muset ještě i nadále víc pracovat. Já jsem velice rád, že teď už máme určité struktury, které se tímto zabývají eh, transparentním způsobem a zavádějí spolupráci eh, s poskytovateli internetového obsahu, kteří na jejich straně zase transparentně spolupracují na tomto dialogu. A já bych toto chtěl zdůraznit. Nemám na to nějakou eh, hotovou odpověď, nemám jasnou odpověď na vaši otázku, ale až prostě se dostaneme k určitým věcem, tak to budeme hodnotit eh, někdy rozhodneme, že se to bude eh, dávat pryč, v druhé v druhých eh, případech eh, prostě eh, to bude muset řešit jinak, alternativními způsoby a k tomu také musíme mít technické vybavení. Každopádně je třeba lidem dávat na vybranou různá sdělení a podporovat je v tom, aby dokázali kriticky hodnotit to, co je jim nabízeno tak FDD. Sedím tady. Ihre Aufgabe wird die Sicherheitsunion. Váš úkol bude bezpečnostní unie. Jean-Claude Juncker eh, již vydal agendu v eh, Dubnu. Zahrnuje to například PNR, směrnici o střelných zbraních, směrnici o terorismu a tak dále jede eh, zde mimo jiné také o to brát lidem svobodu a dávat jim za to jakýsi pocit bezpečnosti, ale eh, toto většinou moc nefunguje. Vy jste zodpovědný za bezpečnostní unii, ale eh, z 2. srpna je dopis od Junkera a tam se nikdy neobjevuje, v tomto dopisu se ani jednou neobjevuje otázka hranice nebo slovo hranice. E, jak e, důležitý, důležitá je pro vás ochrana právě hranic? Uh, uh, thank you. Um, and I, uh... Děkuji. Souhlasím s tím, co zde zaznělo. Jedna z věcí, kterou musíme řešit, je, je právě ochrana hranic, protože jak eh, už je eh, v tom názvu, jedná se o přeshraniční eh, nebezpečí. A už jsem to zmiňoval při odpovědi na celou řadu otázek. Já chci spolupracovat a s dalšími kolegy z komise, budeme zohledňovat ta opatření, která už jsou realizována, nebo ta, která se brzy plánují na hranicích. Budu, budeme to hodnotit z hlediska e, bezpečnosti a já osobně e, chci zajistit efektivitu a konzistentnost těchto opatření s, se základními právy, protože to poslední, co, by si, co bych chtěl, je odebrat lidem svobodu a paní Monika Holmajer za EPP, koordinátorka. A pane předsedo, pane kandidáte eh, Juliane Kingu, Na rozdíl od paní Štorch, mě až tolik nezajímají eh, ploty na hranicích, ale zajímá mě spíše to, jak se policisté mezi sebou mohou lépe koordinovat a přeshraničně spolupracovat. V Evropské unii eh, zde mm, ale máme hodně heterogenní eh, situaci. Někde jsou kritéria 30 minut, někde 30 kilometrů tedy kdy policie má přijet k případu. Mě by zajímalo, jakým způsobem chcete řešit tuto věc. Jak chcete přes hranice zajistit bezpečnost našich občanů a jak chcete zajistit to, aby policie přes hranice spolupracovala? Um... Děkuji. Naprosto s vámi souhlasím. Celá řada otázek už se toho dotkla. Při řešení nebezpečí musíme jednat všemi směry. Musíme jednat na hranicích, musíme jednat uvnitř hranic i za hranicemi. A myslím, že toho už jsme se dotkli při odpovědi na celou řadu otázek. Naprosto s vámi souhlasím. A pokud je o podporu přeshraniční spolupráce, myslím si, že zde jde hodně o to, aby naše nástroje, systémy a agentury na evropské úrovni eh, fungovaly, aby oni podporovali efektivně spolupráci mezi členskými státy. A jde zde také o to, abychom využívali legislativu nebo jiné pobídky k tomu, abychom odstraňovali překážky pro spolupráci. Někdy tyto překážky eh, jsou eh, různé normy, nebo eh, standardy. Samozřejmě pokud tyto normy budou vzájemně uznávány, potom to eh, usnadní spolupráci. Já eh, už jsem také předtím zmínil vyšetřovací příkaz, který by měl začít brzy fungovat. Myslím si, že je to skutečně dobrý příklad příklad toho, jak je možné podporovat spolupráci mezi členskými státy a jak usnadnit v, tuto případě, v tomto případě eh, rychlou, rychlé stíhání eh, a vyšetřování někoho. Myslím si, že takto můžeme skutečně postoupit dále. Otázka 34, eh, paní Tanja Fajon za SAD. A Pane Kingu, včasná výměna relevantních informací je zásadní pro eh, spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení. v minulosti jsme ale byli svědky toho, že členské státy neumí používat existující nástroje, jako je například Schengenský informační systém a další. To je eh, překvapivé také v kontextu toho, že v roce 2015 Rada schválila rozhodnutí, které eh, nutilo členské státy, aby si eh, vyměňovaly informace o teroristech a aby tyto informace dávaly i agenturám EU. Moje otázka, jaké konkrétní kroky chcete udělat, abyste zajistil včasnou výměnu informací mezi členskými státy? Jak chcete zajistit kvalitu vměňovaných údajů? Chcete právně postupovat proti členským státům, které nedodrží své závazky v rámci Schengenu? Odpověď ano. Pokud jde o Prumskou dohodu, o té už jsme hovořili. Eh, v rámci ní eh, proběhla celá řada iniciativ, eh, které se snažily podpořit členské státy ve spolupráci. Už jsem to zmiňoval při odpovědi na jinou otázku. Ehm, zmiňoval jsem například explozivní prekurzory. V v této oblasti eh, už eh, se objevily některé právní kroky proti členským státům. Eh, je důležité podporovat členské státy v efektivní implementaci. Já bych chtěla ještě ale zmínit PNR. Už jsme o tom několikrát hovořili. Hovořili jsme o právním rámci a ten je naprosto zásadní. Ale je zde také velice praktická strana této věci a to je vytvoření eh, PIU, tedy jednotek pro eh, informace o cestujících. A tyto jednotky ještě členské státy nemají. Eh, jenom několik členských států, států má fungující jednotky PIU. Je potřeba, abychom podporovali členské státy v tom, aby tyto jednotky vytvářely, je třeba, abychom poskytovali technickou pomoc zásadně také eh, financování 50 milionů pro tento rok, 70 milionů pro příští. Ehm, dále eh, pan Estesen bude hovořit dánsky. Øh, Pane kandidáte, vy jste uh, již zmínil dvě otázky a to, že EPP a ALDE vyjádřili zájem o to, aby Europol se stal evropskou FBI. A vy jste, jste zmínil to, že ehm, s tím v podstatě e, souhlasíte. A je to něco, co chcete skutečně udělat? A další otázka, pokud jde o pokud jde o opt-out, který má Dánsko, jakým způsobem chcete přistupovat k této věci? Chcete jakým způsobem Dánsko omezovat? Jakým způsobem se může Dánsko zapojit do boje proti terorismu ve chvíli, kdy má tento opt-out? Mnohokrát děkuji. Odpověď, moje odpověď bude rozšířena na dvě části. Měl jste dvě otázky. Eh, za prvé bych se chtěl soustředit na to, že chceme dělat hodně, ale vždy v rámci smluv. Jsme omezeni smlouvami. To bych chtěl jasně eh, zdůraznit. A to je také to, co já říkám od samého začátku. Europol může a měl by podporovat a analytickou a operační spolupráci na žádost členských států, může a měl by posilovat důvěru, eh, posilovat spolupráci, ale nemůže to být FBI. Nemá žádné vynucovací nástroje a to jasně stanoveno ve smlouvách. A pokud je o druhou otázku, o Dánsko a vztah Dánska s Europolem, já podporuji Europol. To jsem zdůraznil a také podporuji to, aby se členské státy zapojovaly do Europolu. Ale opět eh, jenom v rámci smluv. A vy víte lépe než já, že Dánsko má protokol 22 a to ten stanovuje, jakým způsobem eh, je Dánsko nebo není zapojeno eh, v této oblasti. A proběhlo referendum k tomuto tématu a my musíme um, respektovat výsledek referenda. A dále paní Hujsmenová za ALDE. Děkuji. Děkuji za slovo. V červnu byla odhlasována zpráva, která se eh, týkala eh, eh, pohraniční služby na Eh, moři. My jako země Bulharsko, které není členem Schengenu máme zároveň v současné politické situaci, eh, v, jsme členem Schengenu a máme velmi náročnou eh, práci ochrany ty vnější, vnější hranic, zatímco ale naši, eh, naše pobřežní služba nemá přístup k některým databázím, například SISu. Možná zajímalo by mne, jaké, k jakým nástrojům bychom měli mít přístup a e, jaké, jaké bychom měli mít nástroje k dispozici jako země, která chrání vnější hranici, ale není členem Schengenu. Já bych e, nejdříve chtěl poděkovat za úsilí Bulharska a za příspěvky jak v rámci Europolu, Frontexu, eh, Cepolu, eh, které Bulharsko přináší. A chápu tuto vaši otázku a vnímám ji jako zásadní. Jak říkáte, Bulharsko eh, je součástí policejní a justiční spolupráce, ale nemá přístup do SISu, pokud jde o migrační a pohraniční otázky. E, vlastně je to navázáno na členství v Schengenu a ta e, od členství v Schengenu je otázkou pro členské státy e, Schengenu. Ale je to otázka, která skutečně by měla být položena. Je v zájmu kolektivní kolektivním zájmu Unie jako celku nepřipustit země, jako je Bulharsko, které zároveň má vnější hranici. Já si myslím, že ta otázka je skutečně pádná. 37, eh, eh, šestá otázka EPP, eh, pan Bony. Eh, mění se digitální svět a eh, kyberkriminalita také rychle narůstá. Globální objem veškerého eh, internetového zločinu je 400 miliard dolarů. Celá můžeme najít digitální formu veškeré trestné činnosti, počínaje peně, finančními pozneužívání dětí. Eh, to představuje celou řadu nových výzev a úkolů vytvářet evropskou síť, posilovat eh, spolupráci mezi členskými státy a především bychom měli na všechny trestné činy nahlížet stejně, ať již jsou reálné nebo kybernetické. Jaké priority byste měl v oblasti eh, boje proti kyberkriminalitě v tomto širším slova smyslu? Děkuji za tuto otázku a jsem rád, že mohu pohovořit o tomto aspektu organizované trestné činnosti. Myslím, že jsou tu dvě věci, které bych rád, kterým bych se rád věnoval v této oblasti. Jednak, eh, jednak je to boj eh, se samotnou kyberkriminalitou a potom je to budování určité odolnosti vůči tomuto eh, jevu. Jde to ruku v roce a ta, ta odolnost je právě dána implementací směrnice o informačních eh, systémech a tady celá řada věcí, které bychom mohli eh, eh, činit. A pokud máme skutečně aktivně bojovat, pak bychom měli co nejlépe využít CPC Europolu a promiňte, eh, Centrum pro boj proti kybernetickému zločinu, tak abychom mohli dostatečně eh, financovat a mít dostatečné zdroje, abychom eh, potírali daňové úniky, zneužívání platebních karet, ale také zneužívání dětí. Tady musíme spolupracovat se soukromým sektorem a to jsem již zmiňoval jednou, eh, vzniklo PPP, eh, tedy partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem, eh, kdy dohromady tyto dva zdroje přinesly 1,8 miliardy na výzkum takového boje a potírání kyberzločinu a je třeba též pracovat s třetími zeměmi. To je jedna z oblastí. Musíme lépe eh, zajišťovat důkazy, hovoříme o řešeních tohoto a měli bychom asi aktu eh, aktualizovat eh, strategii z roku 2013. Takže těch aspektů, těch věcí k řešení je hodně. Šestá otázka SAD 38 Katerina Činiči. Děkuji. Juliane, eh, eh, poslední nedávné teroristické útoky byly provedeny takže se skutečně nedalo nic předpovědět, ale klíčové je investovat do prevence, zrovna tak jako do eh, deradikalizace. Jak chcete posílit tyto aktivity v rám, nejenom v rámci prevence a derekalizace, ale také programy reintegrace, eh, zapojení do společnosti, jak se daří těmto programům, jak evropským, tak na úrovni jednotlivých členských států a jak zajistíme výměnu osvědčených postupů boje proti násilnému extremismu. A pokud nemáme jasnou strategii proti návratu zahraničních bo- bojovníků, chcete takovou strategii, eh, strategii budovat na evropské úrovni, tedy tu proti návratu zahraničních bojovníků? Děkuji mnohokrát. Souhlasím s vámi, že pouze boj s radikálními eh, hnutími není dostatečně preventivní, tedy eh, jde tak to je jedna věc. A druhá věc je potom následné kroky po tom, kdo někdo se vydal touto cestou radikální, po té deradikalizaci, jak tyto lidi zapojit do spole, eh, společnosti. Nicméně já si myslím, že můžeme využít stávající eh, programy a systémy, abychom, použi- abychom eh, zohlednili oba tyto proudy. Mm, v té deradikalizaci tady je potřeba spolupráce s věznicemi, kde se s tím setkávají, kde víme, že z těch, víme z těch nedávných událostí z Francie, eh, toto, tyto eh, ta práce je velmi náročná, ale myslím si, že máme expertní znalosti, které můžeme využít, které vycházejí od eh, praktiků z vězení, lidí, kteří se věnují deradikalizaci, opět sdílení osvědčených postupů. A konkrétně k těm Eh, zahraničním eh, eh, bojovníkům, myslím si, že se toto téma tady objevuje jako červená niť. To znamená, že ty aktivity směrem nahoru, to znamená jak na hranici, tak za hranicí, hm, abychom jim zabránili k návratu či k vstupu do EU, to by mělo být absolutní prioritou. Děkuji, kolegyně, kolegové. Máme před sebou finále. Eh, pan Bos, eh, už jenom pár otázek. Prosím, pane kolego. Tady jsem. Budu hovořit německy. Nejdříve mnohokrát děkuji za informace, které jste nám dal do posud. Samozřejmě se některé věci znovu a znovu opakují, ale přesto bych eh, chtěl mít ještě jednu takovou otázku. Eh, zeptal bych se na digitální oblast. Eh, týká se to počítačového zločinu, ale týká se to také částečně toho, jak je možné lépe využít databáze a zajistit interoperabilitu. Pokud jde o transatlantický vztah, mám pocit, že v současné době eh, teď nejsme eh, v nejlepší fázi, pokud jde o spolupráci ale také eh, pokud jde o terorismus a počítačové útoky, potřebujeme tuto spolupráci mě by zajímalo, jak vy to vidíte, jak bychom mohli tento vztah, transatlantický vztah, um, formovat lépe. Myslím si, že je narušený. Um, Myslím si, že by bylo uh, dobré, aby eh, zde docházelo k ochraně údajů, osobních údajů, ale na druhé straně Atlantiku to možná vylí eh, trochu jinak. Eh, mě by zajímalo, jak tedy myslíte, že by mohlo fungovat lep, lépe výměna údajů, lepší zpracovávání dat právě ve vztahu s USA. Já si myslím, že musíme si nejprve udělat pořádek u sebe doma. Souhlasím, že tady jsou určitá strategická partnerství, určité strategické vztahy, které jsou velice důležité, zásadní v boji proti terorismu. Chtěl jsem to také už vysvětlit. Je tady určitý eh, rámec a stanovené podmínky, které by tyto vztahy měly upravovat. A eh, tato otázka, kterou jste položil, se řadí k těm eh, E, několika předchozím k této problematice a vyvstává znovu a znovu na povrch, že si nejprve musíme udělat pořádek ve svých věcech, abychom mohli lépe řešit tu komplexnost a ty nejrůznější nedostatky, které tady ještě jsou. Jeden příklad, který tady asi zatím nezazněl a který mi byl uveden, Europol, databáze Europolu eh, ohledně terorismu, a databáze e, výstrach k teroristickým e, aktivitám SIS mohou spolu komunikovat, ale pouze na e, základě jednotlivých případů. A E, tady by existovaly skutečně e, praktické e, výhody toho, kdyby se integrovaly tyto dvě konkrétní databáze, do kterých se vlastně uvádějí informace z velmi obdobných důvodů. A to je pouze jeden jediný příklad a myslím, že ta skupina expertů na vysoké úrovni by se tím mohla zabývat a dalšími obdobnými také, ale ty, ten rámec a podmínky které budou eh, vlastně upravovat eh, jakoukoliv diskuzi, ty musí být eh, krystalicky jasné a jednoznačné. Takže prosím, pan Siraja, otázka číslo 40, paní Siraje. Sára Julenkin, tady jsem. Ve, ve vašem vlastně zadání není spolupráce, uvedená spolupráce s občanskou společností ohledně eh, těch tří priorit eh, boj proti organizovanému zločinu, proti kyberzločinu a proti eh, radikalizaci. A právě občanská společnost prostřednictvím své práce a také prostřednictvím svých snah eh, o prosazování sociální inkluze eh, hraje přitom zásadní roli, především eh, v té prevenci radikalizace. Takže mě by zajímalo, pokud eh, chcete spolupracovat s občanskými eh, organizacemi, eh, zda by se to řekl a jakou formu by měla tato spolupráce mít a zároveň, jak je vybaven váš tým pro boj proti násilnému extremismu, všetně všech jeho násilných podob. Děkuji. Já bych si dovolil eh, tady se vyjádřit eh, k několika věcem a začnu od zadu. Máte naprostou pravdu, když říkáte, že tady jsou různé zdroje radikalizace a že bychom se neměli eh, soustředit pouze na jeden tento zdroj. A to je spojené s tou druhou věcí, co chci říct. Konkrétně doufám, že už jsem to také vyjádřil pokud bych byl potvrzen v té funkci, tak bych se ve své práci chtěl odrazit o své vlastní zkušenosti a e, právě e, řadu zkušeností mám z práce v terénu v severním Irsku a tam jsme také řešili otázku radikalizace. Jistě byla to radikalizace odlišného typu, ale radikalizace tam probíhala v některých e, částech Severního Irska a e, byly tam snahy e, ty lidi e, přitáhnout k skutečně násilné teroristické činnosti. A nebyl to stát, kdo s tím mohl nejvíc udělat. Byli to představitelé občas společnosti. Takže si myslím, že možná v tom eh, dopise není přímo vyjádřen eh, použit termín občanská společnost, ale nepochybně je tam eh, toto jinými slovy zmíněno a já v tom také chci takto postupovat. V Severním Irsku jsme zjistili například, že bývalí vězni představují velice důvěryhodný hlas a my jsme vytvořili takové skupiny bývalých vězňů a ty potom se eh, spojovali naším prostřednictvím a mohli se eh, vlastně navzájem o sobě dozvědět, mohli se poučit z jednotlivých eh, výher či nových situací, ve kterých se odstly a vyvarovat se právě těch různých typu násilného extremismu tím, že spolu eh, mohli hovořit. Bylo to na místní úrovni eh, v severním Irsku a pokud tam to probíhalo eh, efektivním způsobem, tak já jsem přesvědčen, že tomu tak může být i jinde a v širším rozsahu. Předseda, děkuji vám. Otázka číslo 41 EPP od pana Nárce, prosím. Děkuji. Vaše eh, no, nominace přichází v historickém momentu vztahu mezi Unií a Spojeným královstvím. Chápu, že to nechcete respektovat, ale brzy budou muset být učiněna určitá rozhodnutí ohledně Brexitu. A první je Europol. Vy jste tady dnes eh, dvakrát řekl, že je třeba maximálně využít Europol, plně využívat jeho mandátu. A zároveň vidíme, že britská vláda, vláda, která vás navrhla, eh, se chce z Europolu stahnout, eh, uvažuje o EU optautu. Jak vy tedy hodnotíte nutnost účast eh, Spojeného království v Europolu a myslíte si, že by opt-out Spojeného království mohl ohrozit práci, kterou budete mít, dejme tomu vy, jako komisař pro bezpečnostní unii na starosti? já tady nejsem jako mluvčí britské vlády a nemohu předjímat rozhodnutí, která chce učinit, eh, která učiní či neučiní britská vláda. Ale jednu věc říct eh, jasně. Myslím si, že Europol je skvělou organizací, která odvádí fantastickou práci a pokud budu potvrzen ve své eh, roli, tak eh, to budu také takto sdělovat a podporovat členské státy, aby více s Europolem spolupracovali. A to prostě bude eh, má snaha vůči všem členským státům bez výjimky. A v konkrétním případu Spojeného království eh, chci říct, že tady je určitá výzva. Oni musí učinit rozhodnutí, zdali eh, budou chtít opt-out či ne, ale pokud to neudělají, eh, tak vznikne problém, protože vznikne takový mm, vlastně Eh, vznikne tady prázdný prostor do té doby, než dejme tomu, by v rámci toho odchodu z Unie eh, zvolili spolupráci typu spolupráce s třetí zemí. Takže já doufám, že se vyhneme takovému to, mu to eh, propadu, prázdnému místu. Takže to byla dobrá odpověď, jestli si mohu dovolit být chvílku méně neutrální a zase se vrátit ke své neutralitě a teď je tady otázka číslo 42, pan López Aguilar. Dobrý večer, pane komisaři, pane kandidáte. Otázka, kterou chci zmínit, je eh, odpovědnost. my jako členové výboru LIBE očekáváme e, odpovědnost e, ze strany komise. Pokud jde o e, dopis pro vás, pro vás od předsedy Junckera, vy budete muset podporovat komisaře Avramopulose na straně jedna, jedné a také spolupracovat s komisařkou Jourovou v otázkách, jako je třeba sdílení informací a radikalizace. Takže první otázka z mé strany se týká toho, eh, jak se pokusíte nalézt rovnováhu ehm, mezi eh, tím, kdo má zodpovědnost za co, který komisař, jak eh, nezávisle budete mm, naplňovat svoje portfolio a do jaké míry si myslíte, se vaše portfolio překrývá s ostatními nebo do jaké míry bude vaše portfolio zastíneno portfoliem Avramopoulosem. A to už je příliš uh, dlouhá otázka, říká předseda. Jenom ještě uh, rychle odpovědnost, uh, vaše odpovědnost vůči výboru LIBE. Uh, Zaznělo, jste zde, zaznělo zde, že um, v otázkách bezpečnosti uh, bude komise zastupovat komisař Avramopoulos, nebo někdy také vy? Já velice vítám tyto otázky, protože eh, tím mám příležitost opět eh, vysvětlit, jak už jsem učinil eh, písemně, jak doufám, že to bude fungovat. Já s tím nemám vůbec žádný problém s nějakým zastěňováním, protože já si myslím, že to není konzistentní s důležitostí této role. Já si myslím, že toto není žádný, žádná práce na částečný úvazek nebo žádná uh, druhotná práce. Je to skutečně portfolio, které je hodně plné. Ale já v každém případě chci co nejvíce úzce spolupracovat s ostatními komisaři. Především s komisařem Avramopulosem, ale také s ostatními, s celou řadou dalších komisařů, kteří um, pokrývají um, aspekty mého portfolia, o kterých jsme dnes už hovořili. Pokud jde o odpovědnost vůči vám, jak už jsem řekl, ne, už jsem napsal v písemných odpovědích, já e, vám chci být k dispozici kdykoliv to bude možné, kdykoliv uh, mě budete chtít kontaktovat. E, v každém případě eh, vám chci být eh, k dispozici, pokud jde o tu bezpečnostní dimenzi jakéhokoliv z těch témat, které jsme zde probírali. Myslím si, že eh, je zde skutečné myslím si, že chci skutečně navýšit tu odpovědnost komise vůči vám. A poslední tři otázky. Otázka 43 za EPP a paní Maria Gabriel. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A sere Juliana Kingu. Já se chci zeptat na velice specifickou otázku. Jedná se o zajištění bezpečnosti vnějších hranic v Bulharsku a v celé Evropě. Moje otázka souvisí s tím, že Bulharsko dodává informace do SISu celou řadu let, ale nemá přístup do tohoto systému, plný přístup do tohoto systému. A to představuje určité riziko pro bezpečnost Evropské unie. Co konkrétně chcete udělat pro to, aby eh, země, která v podstatě splnila technická kritéria pro členství v Schengenu, eh, aby takováto země a mohla přispívat a měla také přístup a k údajům a v SISu. A otázka číslo dva. Znepokuje vás otázka, že členské státy Evropské unie umožňují vydávání národních a tudíž evropských pasů zemí mezi, občanů zemí třetích, třetích zemí? A dále, eh, jaké nástroje navrhujete pro eh, boj proti terorismu a v, eh, ve Středomoří, protože bezpečné Středomoří znamená bezpečnou Evropskou unii. Děkuji. Pokud jde o situaci v Bulharsku a Rumunsku, to je něco, co zde již zaznělo. Nicméně já naprosto chápu to, co zde zmiňujete. Bulharsko může v systému vidět eh, varování nebo odmítnutí, ale eh, nemůže reagovat v systému. Já si myslím, že to je opravdu zásadní věc. Je v kolektivním zájmu Evropské unie, aby Bulharsko přistupnilo. Právně je to jasné. Plný přístup e, je ve chvíli, kdy o tom rozhodnou ostatní členové Schengenu, ale já si myslím, e, že je to naprosto legitimní otázka a s ohledem na e, výzvy, kterým čelíme, je to v nejlepším kolektivním zájmu. Pokud jde o otázku pasů a národnosti, a to je něco, co je na členských státech. Ale pokud eh, poskytnuté občanství jako členský stát někomu, v podstatě poskytujete občanství Evropské unie. A já si myslím, že je správné, aby se členské státy zamyslely nad eh, obecným zájmem Evropské unie, když dělají takováto rozhodnutí. A měly by se zamýšlet také nad bezpečnostními zájmy. My bychom měli podporovat členské státy v tom, aby byly obezřetné při eh, takovýchto rozhodnutích. Question, question number 44 from... Poslední otázka paní Ana Gomes, člen 44. Eh, Máme důkazy že teroristé financují své eh, aktivity přes eh, organizovaný zločin. Vy jste již k tomu měl konkrétní eh, otázky, nicméně vidíte zde nějaké jasné, jasná eh, bílá místa, proto, eh, pokud jde o vyšetřování či potírání financování terorismu. Víme, že tady je, je jakási šedá zóna využívání daňových rájů, využívání legálních eh, služeb daňových Eh, daňových poradců a sdílíte systém zlatých víz nebo podporujete tento systém zlatých eh, víz, a, eh, které některé státy nabízejí a chcete ho konečně nějak řešit. Děkuji, to je naprosto klíčová oblast, oblast, která bude eh, ústřední pro moji činnost, pokud ji eh, budu eh, provádět. A to je otázka omezení přístupu k financím. Mluvili jsme o tom zmrazování, konfiskace, o uznávání rozhodnutí různé zdroje financování, které mohou být z různé trestné činnosti, například obchodování s různými exotickými eh, eh, druhy živočichů a další věci, ale také vysledování těch nástrojů financování. A tady bychom měli být velmi eh, aktivnější na úrovni EU v souvislosti s tím, jak dobře to funguje na straně EU-USA. Já se domnívám, že ta mezinárodní spolupráce se zlepšuje, spolupráce směřující k potírání korupce, daňových úniků a zneužívání některých nástrojů dostupných například eh, pro finanč, financování terorismu. To jsou výstupy G7, G20, eh, summit eh, na kterém pan Cameron, bývalý premiér Spojeného království, um, vystoupil ve prospěch mezinárodní spolupráce v těchto klíčových oblastech. Takže pokud já k tomu mohu nějak přispět ve spolupráci s vámi, aby toto bylo prioritou a abychom to posunuli v několika následujících letech. Budu za tu příležitost velmi vděčný. Děkuji. Poslední otázka 45, poslední otázka EPP, pan Emil Radev. Děkuji. Pane předsedo, uh, Sir Julian, za posledních několik eh, let byla Evropa zaplavená zaplavená uprchlíky, kteří přicházejí do Evropské unie nelegálně a přes hranici a u některých se velmi obtížně ověřuje a prověřuje, zda jsou eh, účastníky teroristického hnutí. Pokud budete komisařem pro evropskou bezpečnost, jak budete minimalizovat riziko eh, teroristických činů z rukou těchto uprchlíků, eh, kteří, protože mezi nimi ti teroristé mohou být? Jak toto chcete řešit? Děkuji. Radikalizace má celou řadu příčin, možných příčin, eh, určitá izolace, nespravedlnost mohou hrát určitou úlohu u jednotlivců a ta reakce musí být založena na prevenci, o té jsme tady již hovořili. A eh, tato prevence je v potírání projevu nenávisti, e, snaha o práci s dětmi již ve školách, deradikalizaci ve vězeních a vůbec širší prevenci, e, která vychází z e, integračních politik. To je něco jiného než samotná deradikalizace, ale pokud bychom mohli na pomoci integračním politikám, měli bychom tak činit. My máme Evropský akční plán k integraci, tady bych se též rád ve spolupráci s kolegy zapojil, protože pokud máme dosáhnout nějakého pokroku, musíme jít cestou prevence. Děkuji vám všem velmi mnoho, zejména těm, kteří vydrželi až do konce. Je to, byl to skutečný maraton těm, kteří jste přišli na začátku a vydrželi jste tu po celou dobu. My nyní e, dáme Julie Eh, no, Kingovi pět minut možnost na eh, závěrečné slovo. Prosím, abyste vydrželi, abyste neutíkali hned po skončení. Já jsem také, bych také rád eh, již utíkal pryč, ale já bych rád ještě uzavřel potom dvěma větami o tom, jak demokraticky rozhodneme po, této, po tomto proběhlém slyšení, jak o panu kandidátovi rozhodneme. Nyní ho tedy vyzývám, aby pronesl závěrečné slovo maximálně pět minut, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem členům výboru za otázky, které mi byly eh, položeny a také za to, že jste naslouchali tak dlouho mým odpovědím. Eh, uvidím, jestli se mi teď podaří skutečně tu řečnickou dobu dodržet či zkrátit. Myslím si, že ty poslední tři hodiny ukázaly, že eh, v této oblasti je velký objem práce a pokud budu eh, na základě tohoto slyšení potvrzen, tak bych se rád do té práce pustil co nejdříve. Jak jsem říkal, eh, považuji se za člověka, který ve své funkci bude vám skládat účty. Občané EU se obávají nárůstu terorismu, nárůsty organizovaného zločinu a očekávají, že my společně budeme dělat vše pro to, abychom správně reagovali. A naše reakce musí být kolektivní, koordinovaná a všestraná. Musíme skutečně spojit různé síly, které máme, stávající věci a budoucí věci, posílit obranu, posílit odolnost, bojovat s terorismem a musíme tak činit při zachování našich základních hodnot a ohledu na základní práva. Pokud budu potvrzen ve své funkci, pak s veškerým nasazením budu pracovat spolu s vámi k bezpečnější Evropě chceme zajistit bezpečnost a svobodu všech osob, které žijí a pracují a cestují v EU. Abychom toho dosáhli, musíme jít cestou ochrany základních eh, práv a musíme také jít cestou prevence radikalizace a prevence organizovaného zločinu. Děkuji za pozornost. So in answering my plea, colleagues, you're not running, thank you. Děkuji kolegové, že neutíkáte, pane nominovaný kandidáte. Mm, vy jste um, využil, tady jste nyní splnil jednu ze základních podmínek pro to, abyste byl schválen, totiž, že jste nepřekročil řečnickou dobu abychom mohli vyhodnotit, sejdou se koordinátoři 13. což je zítra v 9 hodin ráno a koordinátoři formálním eh, postupem rozhodnou, zda eh, navrhovaný kandidát splňuje eh, podmínky, aby mohl být potvrzen parlamentem. Zítra tedy v 9 hodin se koordinátoři sejdou a eh, na politických eh, skupinách vám potom zítra oznámí výsledek po jejich zasedání za zavřenými dveřmi. Eh, děkuji, děkuji členům Libe, členům AFETu a dalším kolegům, kteří tu byli, poslouchali, třeba že nehovořili a děkuji také těm eh, disciplinovaným členům našeho výboru Libe. Děkuji za účast a děkuji eh, panu kandidátovi za takto neobyčejné zasedání, které vás ve vaší kariéře doufám již nečeká, ale my bereme to téma bezpečnosti a bezpečnostní unie velmi eh, zásadně a když se podíváme na, eh, podíváte na Twitter, tak se Eh, tam dozvíte mnohem eh, možná něco zábavnějšího, nicméně je to seriózní zásadní téma, které je třeba takto brát a děkujeme za mm, všechnu, všechny vaše dnešní vstupy.